a další postupy, které by měly být provedeny, aby se zajistilo, že nedojde ke ztrátě zdrojů, k jejich spronevěře na administrativní úrovni a při výběru daní. Chci pouze říci, že den, kdy Evropský parlament bude institucionálně požádán o to, aby hlasoval o dani, Bude to znamenat změnu povahy našich institucí, bude to znamenat eh, téměř vznik federálního státu, protože parlamenty v našich demokraciích byly zavedeny především proto, aby odsouhlasili daně. To je pravomoc, kterou my zatím ještě nevykonáváme. Ale pokud by nám hlasování o dani dalo více svobody, je zároveň nutné, abychom dohlíželi na to, že evropská daň se nepřidá k národním daním a nezvýší tím zatížení místních daňových poplatníků. Pokud jednoho dne budeme mít evropskou daň, budeme muset dohlédnout na to, aby náležitým způsobem byly sníženy národní daně o tu částku, která bude vybírána Evropskou unii. Nebude jednoduché stanovit tuto daň, protože to předpokládá, že daňové základy budou zcela homogenní. To znamená minimum vzdílené společné daňové kultury. A tam máme ještě dost prostoru k tomu, abychom se zlepšili. Je to zásadní otázka, já jsem opravdu rád, že ji máme na pořadu jednání. A teď předám slovo paní Gresle, která se mnou bude spolupředsedat tomuto slyšení. Děkuji a srdečně vás vítám i za výbor pro rozpočtovou kontrolu. E, máme radost, že toto slyšení, společné slyšení se může konat, e, které navzdory e, značným obsahovým překryvům v kompetencích výboru Bač a Kont je poměrně řídkou událostí. Doufáme, že v budoucnosti budeme více spolupracovat a vyvineme si více společných zájmů. Příjmy Evropské unie jsou věc, kterou se výbor Kont zabývá poměrně poměrně intenzivně za poslední dva, tři roky, ať už jde o příjmy z cel, výpočtu hrubého národního důchodu a tak dále. To jsou všechno důležitá témata, eh, která líčí ve svých zvláštních zprávách účetní dvůr. Účetní dvůr. Eh, musíme samozřejmě mít příjmy na zřeteli, když hovoříme o výdajích. Nesmíme je v žádném, v žádném případě zanedbávat. A jde nám o to, aby rozpočet EU byl eh, vyváženější než je a těším se na dnešní odpoledne. Děkuji. Máme zde úvod našich spoluspravodajů, to je pan Gerard Depré, ten tady teď není, a pan Levandovský, který zde bude vystupovat jako spravodaj a spoluspravodaj. A já mu tímto předávám slovo. Thank you for this opportunity. Děkuji za tuto příležitost eh, hovořit o této, tomto aspektu a pokud jde o aktuální stav, není to příliš povzbudivé ani příjemné, protože prostá pravda je, že musíme žít s tím velmi kritizovaným systémem vlastních zdrojů až nejméně do roku 2020. Ovšem zaslouží si skutečně kritiku a musíme se ze všech sil snažit položit základy příští reformy eh, systému vlastních zdrojů. Pokud se podíváme na stranu výdajovou toho rozpočtu, tak máme tu takové status quo zatím eh, navzdory mnoha různým úsilím. Byly tu aspekty, s kterými nepočítali otci zakladatelé, protože podle římské smlouvy v roce 1957 Evropské hospodářské společenství mělo být eh, financováno finančními příspěvky státu a to mělo být pouze po přechodné období, což mělo být plně nahrazeno vlastními zdroji. To se stalo v roce 1970 v podobě DPH, ale od roku 1988 to bylo vnímáno jako, eh, tedy tu byl ještě doplňkový eh, přínos eh, financování a to bylo financování založené na HND. A to není v souladu s původní vizí otců zakladatelů, protože jsou tu roční fluktuace. Ale situace je víceméně taková, že podle HND představují, to představuje zhruba 70 rozpočtu tyto příspěvky, zatímco tradiční vlastní zdroje, což jsou celní poplatky a ty cukerní poplatky, představují zhruba 12 DPH z, v rámci harmonizované DPH představuje asi 10 a eh, nedávno byly navrženy také, také některé, mm, některé pokuty, jakožto zdroj příjmu, dodatečný eh, zdroj příjmu na doplnění rozpočtu v, této, v tomto kritickém období. 2013 se očekává, jsou eh, tady podobná očekávání od eh, paní Vestager ve stávající komisi. Ale je jasné, že můžeme hledat slabiny tohoto stávajícího systému. Je to ovšem velmi komplexní záležitost. Existuje jen málo specialistů, kteří skutečně chápou, jak to funguje. A mám tady jednu celou stránku výjimek dohodnutých v roce 2005 na období 2007 až 2013. A to jsou víceméně stejné výjimky, jaké byly dojednány i pro tento rámec 2014 až 2020. Je tu, existuje tu systém výjimek a výjimek z výjimek a ty nemají žádnou přímou vazbu na politické cíle Evropské unie, jsou netransparentní, u mnoha zemi, zeměmi vnímané jako nespravedlivé, neférové a e, vedou tedy e, celkově e, k problémům a je to něco, co doslova otravuje tu debatu o dohodě na víceletém rámci a ročním rozpočtu. To je taková základní zkušenost všech eh, i předchozích předsedů rozpočtového výboru, že systém vlastních zdrojů je jako jed, který ehm, se vkrádá do debaty o eh, ročním a víceletém rozpočtu. A stále každý rok se to znovu vrací, tyhle kontroverze. Proto nás nemůže překvapit, že byla navržena reforma. Komise byla požádána, aby s reformou přišla, ale po každé to vycházelo z velmi jasných základních eh, skutečností. V nedávné době, když jsem já byl zodpovědný za eh, návrh eh, za komisi, tak se vždy přitom říkalo, že tím že nesmíme zvýšit vůbec evropský rozpočet. To byl jasný požadavek. Nesmí se zvýšit výdaje, pouze se s tím snížíme um, ty poplatky, tedy ty eh, prostředky stanovené na základě HND. A ještě se musí zaručit, že nedochází k žádnému transferu fiskálních kompetencí na úroveň EU, čili žádné danění bez zastoupení. To je jakýsi eh, pos, tedy v tomto směru posvátný princip. A tohle je víceméně jednomyslný eh, požadavek, musí být akceptovat eh, všemi národními parlamenty členských států. A proto to, co bylo v tom nedávném balíčku, a to navzdory krátkodobým reformním pokusům paní Schreier, vzpomínám si na všechny další předchozí pokusy, nicméně došlo ke konzultaci a ze strany parlamentu Alan Lamassur to byla silná eh, pozitivní eh, eh, snaha a pobídka k reformě ze strany parlamentu, to nás povzbuzovalo k tomu, abychom dramatickým způsobem se pokusili proměnit, změnit ten systém oproti tomu, jak existoval v letech 2007 až 2013. Bylo to zjednodušování, zavedení nových vlastních zdrojích um, a vyřešení těch korekčních mechanismů. To bylo provedeno po hloubkových eh, studiích proveditelnosti nakonec bylo vy, vybrano eh, pět zdrojů, daň z finančních transakcí, DPH, zjednodušená daň z emisí CO2, eh, z letecké dopravy a některé korporátní daně. A to na základě určitých eh, strategií, že by to mělo být spravedlivé, že by to mělo vygenerovat dost prostředků, že by to mělo odpovídat evropským politickým cílům a po konečn- posledním kole výběru a dalších opakovaných studiích byly zvoleny dva kandidáty a to byla daň z finančních transakcí a za druhé zjednodušené DPH, což má předložit Stefan eh, Lenner, který je tím, kdo, jak si zatím stojí, kdo eh, toto zasnoval. Pokud jde o daň z finančních transakcí, což byla jediná daň, která měla populární eh, podporu eh, v, v, v rámci veřejnosti. Bylo to trochu populistické na potrestání finančních institucí po krizi. Ale všechny průzkumy veřejného mínění říkali, že je to podporovaný jediný druh, který se těší veřejné podpoře. Že by to bylo třeba 0,1% obchodu s akciemi a dluhopisy a nějaká částka také na derivativa. A my jsme měli za to, že bychom mohli mít ještě tenhle eh, další zdroj, abychom snížili příspěvky z HND. Pokud jde o DPH, tak Stefan Lenner o tom bude hovořit za chvíli. Ovšem FTT byla konstruovaná tak, že to bylo těžké eh, zabránit tedy tomu územnímu principu zkušenosti Švédska. Naprosto, eh, bylo to vnímáno eh, médii jako určitá Tobinova daň. Tobinova daň to bylo v 70. letech. v rámci, v rámci uh, burs a směny měn, ale náš návrh se týkal uh, akcí, Eh, dluhopisů a derivativ. A víte, je, co se dělo dál. Pozitivní klima vydrželo jenom velmi krátkou dobu. Bylo to selhání. Další část našeho návrhu o korekcích, o zjednodušení. Namísto velmi komplexních výjimek z výjimek, počínaje britským rabatem, a respektování principu z Fontainebleau z roku 1988 eh, jsme nakonec vy, vyčlení čtyři státy, které by měly být kompenzovány za eh, neferové zacházení v rámci víceletého eh, rámce, že tam určitá tedy pozice čistá, která neodpovídá státu blahobytu, takže to mělo být řešeno jednorázovými částkami. V průběhu jednání mezi státy se však dostavily silné výhrady ze strany Spojeného království, Švédska. Ovšem, naše, naše tedy eh, naše konstrukce FTT byla trochu jiná, jeli jsme eh, bylo tu hájení tedy statu quo, pak eh, v parlamentu silný tlak a skupina pro vlastní zdroje pak byla vytvořena v únoru 2014. Její složení se změnilo po volbách a ta pak předložila první posouzení Valo Kalfin, této, který je v této skupině. se nás snaží podpořit v tom smyslu, že pořád je, je ještě příznivá atmosféra, mohli bychom se posunovat před, ale samozřejmě částečně přežila i myšlenka finanční, eh, daně z finančních transakcí v podobě určité zesílené spolupráce, která by teoreticky mohla začít na začátku eh, za účastí 11 dobrovolných eh, členských Státu, ale nebylo by to by pak eh, příjem do evropského rozpočtu, ale pouze národního eh, příjmu. Dvě třetiny SFTT eh, by byly předány podle našeho návrhu do evropského rozpočtu, což vycházelo z určitých výpočtů, což ukazovalo, že bychom mohli tím snížit příspěvky z HND reálným způsobem, což by usnadnilo fiskální konsolidaci v době krize. Další stránka mince je silný důraz na to, této sněmovně, eh, pokročit před, připravit půdu. Agenda skupiny na vysoké úrovni pana Monteho. Eh, já, já se domnívám, že skupina na vysoké úrovni by neměla objevovat znovu Ameriku, bylo provedeno mnoho studií z proveditelnosti, z technického hlediska, to je všechno probádáno, proskoumáno. Teď je ovšem otázkou vnímání, politická vůle, co je na první eh, místě důvěryhodnost rozpočtu, to, že se občanům dostává skutečná služba za jejich peníze. To je krok eh, první. Teprve, když obnovíme tuto důvěru, důvěryhodnost, můžeme přejít k dalšímu kroku, a což jsou vlastní zdroje, jak tomu říkáme, ale obecně se tomu všude bude říkat evropská daň. A bez důvěryhodnosti to neprojde. Obávám se, že momentální atmosféra tomu není příliš nakloněna. Ale vzhledem ke všem slabinám současného systému bychom to neměli vzdávat, měli bychom se snažit přesvědčovat, a přesvědčit můžeme jedině prostřednictvím jasné funkčnosti a důvěryhodnosti evropského systému a ne nějakých eh, technických argumentů. Tolik můj eh, osobní dojem a tolik eh, několik slov na úvod, která nejsou možná až tak povzbudivá, ale aspoň trošku. Děkuji. Připasky. <laughs> Il y a plus qu'une tam více než jen nástěn naděje a proto jsme dnes tady. Na chvíli teď dám slovo paní Ines Ayala Sender. Teď. Ten potlesk, pan Levandovský, je pozbudivý a Teď se podíváme tedy na tu první část, to je současný stav a financování, ale vy už toto vlastně načrtnul ve své úvodní řeči. Vy jste měl vystoupit v té první části, pane Levandovský, to je současný stav, aktuální stav vlastních zdrojů. A měli jsme tomu věnovat rozpravu až do 16 hodin. Donc, euh, I think Stefan Lennart should be responsible for, for Já myslím, že pan Lennart by měl být zodpovědný za DPH. Protože já jsem tady měl dvě funkce. Nejdříve úvod a potom tedy současný stav. La présentation a été faite et je vous en remercie. Ta prezentace tedy byla přednesena, já vám za to děkuji a dám slovo panu Stefanu Lenerovi. Um, um, vážení předsedové, vážení poslanci, eh, vážený pane komisaři pro rozpočet, děkuji vám za eh, pozvání, abych eh, vám doplnil přehled svým příspěvkem o, v, o DPH v kontextu vlastních zdrojů. Proč daň z přidané hodnoty? podstatě v průběhu historie evropských společenství daň z přídané hodnoty se vždycky čas od času objevovala jakožto eh, téma k diskuzi ohledně o evropského rozpočtu. Daň z přidané hodnoty je jediná daň, která, nebo jediný zdroj založený na daních, který jsme kdy měli a který stále máme. Když Evropský parlament v roce 1994 předložil zásadní zprávu o, e, je to tak, takzvaná zpráva Langes o budoucím financování Evropské unie. Tam parlament doporučil e, DPH a od té doby v každé debatě e, připomínám pro jeho komisi, která představila tři vlastní zdroje. DPH byla jedna z nich a jak už říkal pan Levandovský, tak v roce 2011 DPH byla jedním z dvou návrhů komise. A to proto, že daň z přidané hodnoty je viditelná daň e, s širokým základem, která, která netrestá konkrétní faktor v produkci, ale zdaňuje finálního spotřebitele. E, tady se okamžitě e, vydořuje otázka spravedlnosti, férovosti. Proto členské státy mají mnoho snížených sazeb a nulových sazeb, kterými řeší sociální otázky. Pro Evropskou unii nebo pro evropská společenství v, v jejich raných fázích byla DPH daň, která měla umožnit efektivní přeshraniční obchodování. E, proto byla bezprostředně vnímána jako daň e, jednotného trhu. Daň z přidané hodnoty proto vždycky sebou nesla silný příběh, pokud jde o financování evropské úrovně. Umožňovala e, efektivní integraci vnitřního trhu a některé příjmy generované tou úspěšnou integrací měla jít na financování e, evropské úrovně, která potom měla e, na starosti zajišťování fungování vnitřního trhu. A tento příběh, abych tak řekl, vždycky lákal, nebo vždycky přitahoval politické diskuze. DPH se stala vlastním zdrojem v roce 1970 a poprvé byla vybírána v roce 1979. Na počátku 90. let vlastní zdroj založený na DPH byl tím nejdůležitějším vlastním zdrojem. Jak vidíte tady eh, v, tém, v tom světle modrém segmentu grafu. Nicméně, eh, jak je vám známo, harmonizace základů DPH nikdy neuspěla. Od začátku přetrvávalo mnoho výjimek a při každém kole rozšíření EU byly přijímány další a další výjimky do toho systému, který se tím stal systémem velice složitým. A proto v současnosti DPH eh, se zakládá na složitém systému statisticky harmonizovaných daňových základů. Za druhé je faktem, že od roku 1992 při každém eh, vyjednávání o balíčku členské státy snižují podíl vlastního zdroje z DPH, a to zejména z obav eh, o regresivity, která by trestala, sankcionovala ty chudší členské státy. Tady eh, bych vám chtěl ukázat, jak vypadá současný systém výpočtu vlastního zdroje založeného na DPH. Členské státy začínají vlevo dole svými reálnými příjmy z DPH a potom provádějí všechny tyto korekce Dělí se to váženým průměrem, váženou průměrnou sazbou VAR, kterou musí e, odhadnout. Je to vážený průměr ze všech, e, mě, ze všech sazeb DPH, které v té zemi platí. A potom z tohoto e, předběžného základu DPH se odečtou určité částky, určité korekce, kompenzace a tím se dostaneme k harmonizovanému základu DPH. Já myslím, že eh, je to tak nějak samo od sebe jasné právě tím, jak je to velmi složité. Na druhou stranu, a to je také zapotřebí říci, eh, už jsme na tento systém zvyklí, už funguje po desetiletí. Je to, je to existující systém, který funguje, přestože má určité obtíže v sobě. Jakmile je stanoven harmonizovaný základ DPH, nastávají další úpravy, které provádí komise. A ty souvisejí s faktem, že ve vlastním zdroji založeném na DPH e, jsou stanoveny určité e, úlevy. Tři členské státy mají e, nižší míru a dostávají tímto způsobem vlastně úlevu, a, co je velice důležité, harmonizovaný základ DPH je používán k výpočtu úlevy pro Spojené království. Takže všechno, co děláme u vlastního zdroje založeném na DPH, má nepřímý vliv na výpočet úlevy pro Spojené království což má velice složité konotace, abych tak řekl. V roce 2011 komise navrhla ukončit tento vlastní zdroj z DPH eh, z důvodu jeho složitosti, eh, z toho důvodu, že členské státy eh, ztrácely zájem a snižovaly své podíly a navrhla zkusit to znovu. Zase na bázi DPH, ale lépe. Snažila se navrhnout něco lepšího Doprovodila to iniciativou v oblasti DPH, byla, byla vydána zelená kniha, která měla zlepšit fungování systému DPH. A to komise doprovodila návrhem na nový vlastní zdroj založený na DPH. Je to tedy nová politika a nová iniciativa ruku v ruce. Jádrem toho nového návrhu bylo, na rozdíl od toho, co děláme dnes, neřešit nedostatek harmonizace eh, tím, že odhadneme všechny chybějící složky a články, ale tím, že půjdeme až na společné jádro. A že půjdeme pouze na ty transakce, eh, které mají všude standardní sazbu. Všude v Evropské unii což jsou například televizní přijímače. Televizní přijímače podléhají standardní sazbě DPH všude v Evropské unii. A na základě tohoto návrhu, pokud by to bylo přijato, nebo pokud to bude přijato, tak pokaždé, když občan si koupí televizní přijímač a zaplatí standardní sazbu DPH, tak malý podíl potom půjde do evropského rozpočtu z té DPH. U dalších transakcí, jako jsou například televizní programy, které podléhají snížené sazbě DPH v některých členských státech a proto nejsou součástí společného jádra, o tamtud by neplynul žádný příspěvek do evropského rozpočtu rozpočtu. Ten by plynul pouze z těch transakcí, které podléhají standardní sazbě všude. To byla hlavní myšlenka toho návrhu z roku 2011. To potom dává vzniknout mnohem jednoduššímu systému, jak se vypočítávají příspěvky. Veškeré kompenzace se dají zrušit a je poměrně přímočarý výpočet základu DPH. Nicméně pořád ještě je to způsob, jak vypočítávat příspěvek, který je blízký skutečnému daňovému poplatníkovi, ale nepochází přímo od daňového poplatníka. Stále by to byl příspěvek od národních rozpočtů do evropského rozpočtu. Což je eh, ten klíčový aspekt, který je potřeba eh, brát v úvahu do budoucna. To shrnutí je, že tento systém navrhovaný by byl mnohem jednodušší, ale stále ještě by šlo o transfer příjmů. Nešlo by o přímou vazbu e, k daňovému poplatníkovi. Jaké jsou tedy klíčové prvky pro e, podobu vlastního zdroje založeného na DPH? Jsou to vlastně klíčové prvky jakékoliv daně, kterou byste si mohli zvolit pro financování evropského rozpočtu? Netýká se to jenom DPH, ale všeho. Za prvé je potřeba e, vyřešit neúplnou harmonizaci daňového základu. To je potřeba nějakým způsobem vyřešit, protože je potřeba, aby eh, situace v členských státech byla srovnatelná. Eh, máli existovat vlastní zdroj EU. To je to, toho je možné dosáhnout statistickými korekcemi, tak to dělá současný systém, anebo je možné eh, vytvořit to společné jádro, společný jmenovatel, harmonizovanou podmnožinu. A další problém, který je třeba řešit, zní, jak to má být viditelné pro daňového poplatníka. Zpráva Langes z roku 1994 a návrh komise z roku 2004 navrhují e, jít co nejblíže k daňovému poplatníkovi, tak, aby daňový poplatník na účtence viděl, kolik, e, nebo kolik z jeho zaplaceného DPH jde do evropského rozpočtu. Komise v roce 2011 nešla tak daleko. To navrhla systém výpočtů, e, který by byl založený na skutečných transakcích, ale zůstalo by to neviditelné daňovému poplatníkovi. Hlavní problém v tomto přístupu k daňovému poplatníkovi je, že by to mohlo být velice nákladné pro firmy. Museli by změnit své účetní systémy, museli by změnit podobu účtenek, které vydávají. Statisíce firm v Evropě by museli změnit své systémy, pokud by daňový poplatník měl vidět eh, tuto záležitost. Je to eh, jednorázový náklad, ale je to určitě náklad, který by se stal předmětem politické debaty. Jaký byl výsledek? To vy samozřejmě dobře víte, ale jenom bych vám chtěl připomenout. Evropská rada 8. února 2013 samozřejmě nepodpořila návrh komise, nicméně ho úplně ze stolu nesmetla dospěla k závěru, že práce na návrhu komise pro nový vlastní zdroj DPH by měla pokračovat a že tento nový vlastní zdroj z DPH by mohl nahradit stávající vlastní zdroj založený na DPH. Já myslím, že historicky je to poprvé od roku 1988, kdy Evropská rada alespoň trošku nechala dveře pootevřené na škvírku tomuto vlastnímu zdroji. Evropský parlament o tom vás nemusím informovat, co rozhodl Evropský parlament. Nicméně, Evropský parlament v legislativním usnesení z roku 2012, 23. října, schválil návrh komise v nezměněném znění což bylo samozřejmě eh, při vyjednávání velkým povzbuzením. Zároveň požadoval vyšší úroveň harmonizace systému DPH v členských státech. A to na základě zelené knihy komise z roku 2012. Nakonec se všechny tři instituce shodly na vytvoření meziinstitucionální skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, které je to vše nyní svěřeno a která zkoumá tuto problematiku a mnoho dalších návrhů a nápadů, které jsou v této debatě na stole. Já jsem byl požádán, abych řekl něco k dosavadnímu ponaučení ze svého skromného pohledu. Já si myslím, že problém vlastních zdrojů zůstává tématem k diskuzi. Systém, který máme dnes, není vnímán jako uspokojivý. E, neustále se objevují, to se objevuje neustále, pokaždé, když se diskutuje o novém finančním balíčku. Dále návrh komise z roku 2011 byl podrobně přeskoumán e, národními ministry financí, trvalo to 15 měsíců a myslím si, e, že v tom testu obstál. Za třetí, meziinstitucionální skupina na vysoké úrovni, které předsedá Mario Monti, je v skutku novým procesem. Všechny tři instituce jsou tam na stejné úrovni a diskutují o vlastních zdrojích, to je úplně nové. A samozřejmě do toho vkládáme značná očekávání. Ale eh, konečně s čím měly členské státy velký problém u případných změn vlastních zdrojů, bylo, že měli pocit, že by tam mohly vzniknout eh, znevýhodnění pro jejich vlastní eh, úroveň příspěvků. A to je obava, eh, se kterou se musíme potýkat neustále. Členské státy mají národní optiku a přestože na papíře nová myšlenka je velice přesvědčivá, pak se těžko členské státy přesvědčují, pokud to stojí více a potřebujeme jednomyslnost. Takže jediný, jediné řešení vidím v tom, že eh, nové vlastní zdroje musí být součástí balíčku, který bude obsahovat všechno výdaje, eh, úlevy a vlastní zdroje a potom možná ta jednomyslnost bude moci být dosažena právě tak jako souhlas parlamentu. Děkuji, pane řediteli. Velmi široké téma a složité. Ten nový vzorec, to je v podstatě příspěvek, co se to děje? Příspěvek, který bude pocházet od členských států, ale bude vypočítáván na základě čísla, nebo tedy částky, kterou platí spotřebitele. Bude to tedy číslo vypočtené z celkové spotřeby. Zajímavý návrh. Ale je zde velká příprava ještě pro členské státy. A nyní dám slovo paní Ines Ayala Sender. Teď jste chtěla vystoupit? Nebo poté? Protože vy jste zapsána u jiného panelu. Pan Maňka požádal o slovo. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím hned od začátku s panem Levandovským v tom, že současná situace opravdu není povzbudivá a zasluhuje si kritiku. Ale ti, kteří ten stávající systém nastolovali, se mysleli, že bude dobrý. A aby se ani teď nestalo něco podobného, možná bychom se měli vrátit k tomu, co jste říkal. Bylo tady pět zdrojů a vybrali jsme dva. Já mám také různé konference, diskutuji s akademiky a akademici v mnoha zemích pozitivně přijali například to, že společným vlastním zdrojem by mohla být i položka založená na emisích CO2, skleníkových plynů. Akademici dokonce zjistili, jak země třetího světa zatěžují naši planetu emisemi CO2. Už bychom je mohli rozdělit do několika kategorií, abychom tento cyklus mohli řešit. Dobře víme, že naši evropští výrobci jsou značně znevýhodňováni oproti výrobcům ze třetích zemí, kteří vyrábí nečistým způsobem, to znamená, že ve výrobním cyklu emitují velké množství CO2. Já jsem ještě neslyšel ani jeden názor, že by někdo nesouhlasil s tím, že bychom se zabývali možná i takovýmto zdrojem. Setkal jsem se jen s pozitivními názory. Současná situace, která je i ve financování evropského rozpočtu, motivuje ty, kteří jsou čistými přispěvateli, aby nějakým způsobem brzdili čerpání evropského rozpočtu. Říkám to proto, že čím méně rozpočtu se bude čerpat, tím více peněz se vrátí zpět do rozpočtu národních těm, kteří do něj přispívají. A s tím jsme se setkali i posledně v prosinci, když jsme řešili přebytky rozpočtu s korekcí. To znamená, my jsme nahromadili nějaké korekce a členské státy si je chtěli rozdělit. A chtěli si je rozdělit i přesto, že jsme dlužili téměř 30 miliard eur za nezaplacené faktury jednotlivým městům, obcím, nemocnicím a tak dále, takže vždycky zde budou tlaky, pokud na to budou mít vliv členské státy na naplňování rozpočtu, tlaky na to, aby se čerpání brzdilo. Takže jedna věc, vy jste našli pět různých zdrojů. Pokud některý z nich vyloučíme, například emise CO2, tak abychom si řekli, proč jsme to udělali a proč jdeme cestou DPH. Já nejsem proti tomu, co jste navrhoval, ale abychom si opravdu našli systém, abychom se znovu za pět let nedostali k tomu, že si řekneme, že ten systém byl špatný. Před 20 lety jsem byl na stáži o daňových systémech v USA. Oni se tam divili například tomu, že my v Evropě máme něco takového, jako je daň z přidané hodnoty, která podle nich už tedy, tehdy byla předmětem velkých daňových úniků. Někdy je to i velká brzda pro podnikatele. Když se podnikatele mezi sebou účtují DPH a nakonec to zaplatí koncový spotřebitel. To není zvykem v jiných státech, například v USA. A ještě poslední příklad. Možnosti daňových úniků při DPH. Před 20 lety jsem byl ředitelem firmy a tehdy byl případ, že někdo nakoupil obrovské množství měděného drátu, vyvezl ho přes hranice, naložil na loď, tu loď pojistil a měli vést někam do zahraničí. Tato loď ani neexistovala, zboží také neexistovalo, celník potvrdil to, že se zboží vyvezlo a tím pádem ten podnikatel si mohl žádat o obrovské peníze z DPH. A když ta neexistující loď ztroskotala, tak mu ještě pojišťovna zaplatila finance a z toho vznikl obrovský daňový únik. Já tím chci říct, že možná bychom paralelně mohli zahájit další diskusy a sice DPH současný systém DPH tak, jak je teď nastaven, zda bychom ji neměli také přehodnotit. A myslím si, že oba dva tyto paralelní procesy by nám ukázaly, jak dále jít. Děkuji. To je, to sujet, To je skutečné téma DPH. A podvod, zejména ty kolotočové podvody v oblasti DPH, jsou velmi drahé pro rozpočty jednotlivých členských států. Ale došlo také k podvodům, pokud jde o CO2 před několika lety. Ty kvóty CO2. Byl zde trh a došlo k několika velmi drahým podvodným operacím. A nyní má slovo paní Šulin. Děkuji, pane předsedo. Ty rozprávy. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, také chtěla přispět do této diskuze. A chtěla bych říci, že když hovoříme o nových daních, tak nesmíme zapomínat eh, na to, že je to citlivé téma a že musíme zohledňovat reakce občanů a státu. No, pokud chceme zavést evropskou daň, pak to bude, pak tedy bude jaksi patřičným způsobem snížena daň v členských státech, ale jak to bude se subsidiaritou vůči členským státům a co se stane s harmonizací a jak to bude s dopadem na konečného spotřebitele a na výrobce. A tady myslím samozřejmě zejména malé a střední podniky, ale i velké podniky. Je zapotřebí už nyní předložit určitá čísla a odhady a posouzení. A proto by mě zajímalo, kolik procent by tato evropská daň tvořila, kolik, by, kolik peněz by tímto způsobem bylo nashromážděno pro evropský rozpočet a kolik z toho by se odečítalo z národních daní. Dále, pokud jde k otázce daňových podvodů, tak já se domnívám, že ani v této oblasti se toho neučinilo dost. Já tady vidím možnosti pro nové e, způsoby daňových podvodů v případě toho nového způsobu výpočtu e, evropské daně. Chtěla bych také upozornit na nebezpečí nové byrokratické zátěže. protože nová byrokracie bude muset vzniknout, pokud tato daň by měla být zavedena. Jak chceme tuto byrokracii brzdit, omezovat? A měli bychom tlačit dolů ty administrativní náklady, protože daňová zpráva ve členských stát, států by neměla být nad, příliš nadměrně zatížena. Děkuji. Děkuji. Pan Sarvama. Děkuji, pane předsedo. Vlastně to není otázka, ale budu hovořit stručně. Myslím, že to stojí eh, za to eh, věnovat tomu zvýšenou pozornost. Všichni se shodujeme na tom, že nejsme se systémem spokojeni. To myslím, že je, o tom panuje všeobecná schoda. Ale to je tedy klasický začarovaný kruh, klasická eh, tedy hlava 22, protože to, co já vnímám jako reálnou překážku, reálný problém, to je otázka čistého přispěvatele. Kdybych, si měl, eh, kdybych měl zvolit jednu jedinou věc, které je potřeba věnovat maximální pozornost, tak je to právě problematika čistého přis, přis, zpěvatele. Eh, to je extrémně komplikované. Představte si, 100 tisíc skleniček zorganizovaných, eh, tedy do postavených vlastně v, do eh, podoby pyramidy, jedna na druhé. A pak bychom je měli přeorganizovat jak, jak nějakým takovým jedním, jedním mávnutím proutku, jedním kliknutím jakýmsi magickým trikem. A jestli se nám tohle má podařit, tak to si vyžádá obrovskou míru příprav. Tyto přípravy musí být opravdu do, dotaženy, než se pustíme do toho skutečného e, draka, a to je právě tento princip čistého přistěhovatele. A až tento e, drak Eh, se bude, začne eh, bránit a udeří na nás, tak musíme mít eh, skutečně jasno ve všech těch případech, kdy se někdo domnívá, že s ním zacházám nesprávným způsobem, kdy někdo o něco přichází na úkor druhých, tedy kdy někdo má něco na úkor někoho jiného. Já skutečně věřím v, to, v ten záměr otců zakladatelů. Jak řekl pan Levandovský, musíme na to navázat, musíme se k tomu vrátit. Ale přitom musíme mít naprosto eh, neprůstřelný způsob, jak vysvětlit veřejnosti, že až jednou eh, to, eh, jak si zmáčkneme, tak a tu spoušť a, a, a přeskupíme to, takže všichni na tom budou lépe. Tomu bychom měli, myslím, věnovat zvýšenou pozornost. Děkuji. Oui. La, la question du juste... Otázka tedy toho e, čistého příjmu, spravedlivého příjmu, to je jasné. To je důležitější, důležité a vůbec to neusnadňuje naši situaci. Pan Gier. Děkuji, pane předsedo. Já mám otázku na pana Levandovského, respektive na pana Lénera. Pokud jsem to pochopil správně, jde tady v podstatě o radikální zjednodušení současného systému výpočtu vlastního zdroje DPH. Vy jste to velice působivě ukázal na tom obrázku, kde bylo hodně koleček, a kde to bylo, kde bylo vykresleno, jaký to má vliv na ekonomiku, jaké jsou ty různé úlevy a potom ten druhý obrázek nebyl sice úplně jednoduchý, ale přesto byl jednodušší než ten první, který jsem viděl. Je ale eh, bezprostředně vysledovatelné, že toto radikální zjednodušení metody výpočtu eh, také, eh, že podle něj se také změní příspěvek z jednotlivých členských států. To také pan Lehner říkal. Já nemám pocit, že víme, o jakých řádech se tady bavíme. Nechci, aby toto zjednodušené eh, schéma výpočtu eh, najednou bylo eh, zcela nahrazeno, protože tady dojde k určitým posunům mezi členskými státy. Někteří zaplatí více, umíme si představit, jak na to zareagují, ale mě by zajímalo, jestli existují nějaké příklady toho, že by se pro jednotlivé členské státy něco změnilo. Protože teď vlastně nevíme, jak velký ten problém je. jestli, to, jestli jde o procenta nebo desetiny procent, je, protože zatím ne, nemáme, nemáme odhad eh, jak by, to modelo, jak by ten nový modelový výpočet vypadal. Jaká je politická velikost toho problému? A pokud by eh, ten posun, ta změna byla eh, poměrně malá, tak nenabízelo by se v tom případě e, ustabilizovat e, příspěvek na základě hrubého národního důchodu. Já, si, um-, já můžu uvést příklad Německa, kde se neustále diskutuje o příspěvcích do EU. Každý člověk na ulici chce vědět za A, kolik Německo platí a za B, co e, se z toho potom platí. Tom, tam jsou problémy odkud, tedy z jakých vlastních zdrojů by ten příspěvek z německého rozpočtu eh, pocházel. Odkud přesně by se co odečítalo a v jaké výši v jaké, v jaké výši by byl ten eh, národní příspěvek. Já vidím sílu v tom zjednodušení a myslím si, že je to značný krok vpřed v diskuzích o systémech vlastního zdroje, eh, který eh, povede k tomu, že ve vyjednávání o střednědobém finančním rámci už nepůjde, už, už nedojde k tomu hroznému falšování, takže tady vidím krok vpřed ale po, abychom to, abych si to nějak politicky utřídil, tak bych rád znal odpověď na ty dvě otázky. Merci. Děkuji vám. Delano, prosím stručně, protože nás čekají i další témata, čas běží. Pane předsedo, otázka daňová, no, celá diskuze eh, ohledně danění. Tím se dostáváme k základním otázkám ohledně Evropské unie. Můžeme si tady samozřejmě hrát na našem pímalém malém písečku, ale můžeme si také eh, představit Evropu jinou, více politicky integrovanou, směřující více eh, federálním směrem. Jistě to by si vyžádalo novou smlouvu, jistě by to bylo eh, komplikované. Ale když přemýšlím o daňových otázkách, až už je to HDP nebo jiné daňové zdroje slovenských států, vždycky budeme naražet na potíže souvisící s eh, podvody a dalšími otázkami. Můžeme si tudíž eh, představit eh, jaksi nový, nový systém. Myslím si, že je důležité Eh, pokud bude nějaká nová daň, k čemu bude taková daň sloužit. Ale myslím, že můžeme udělat více pro naše občany, pro infrastrukturu, výzkum, bydlení, veřejné služby. Ale museli bychom eh, samozřejmě eh, se nad tím důrazně zamyslet. Jsme na rozcestí, otázka DPH to je jedna hypotéza, není jediná. A myslím, že se můžeme dívat i jinými směry než směrem DPH daň z finančních transakcí, CO2, sociální daň. To jsou eh, všechno eh, varianty, mezi kterými si můžeme vybrat. Montyho skupina začala eh, na těchto věcech pracovat. Ale DPH těžko vyřeší všechny naše mm, požadavky a otazníky, ale když si představíme nějakou hraniční daň, která by, přeshraniční daň, která by mohla Eh, pokrývat eh, například finanční transakce nebo CO2, tak to myslím, že by byl podstatný krok tím správným eh, směrem a mám takový pocit, že je to každopádně dlouhodobá, pomalá cesta. Měli bychom možná jednat rychleji. Ano, ale parlament eh, musí přesvědčovat. Eh, Je na nás, abychom vedli debatu. Pan Rybik. Chtěl bych poděkovat, pane předsedo. Hovoříme tady o daní z přidané hodnoty a v tom případě se musíme ptát, kde může Evropská unie přinést přidanou hodnotu. Ministři financí a e, občané e, potřebují cítit, jakou výhodu mají z toho, že financují Evropskou unii. A tady máme jeden problém s tím, že v mnoha oblastech vnitřní trh nefunguje. Že stále ještě nejsme tak daleko, aby, členský stát přináš, aby vnitřní trh přinášel členským státům potřebný efekt. Takže otázka zní, jaká alternativa se tady nabízí například pro přeshraniční poskytování služeb nebo partnerství veřejného a soukromého sektoru. Je tady možné dosáhnout situace, kdy oba vyhrají, win-win situation, kdy vyhraje Evropská unie i členské státy. Mám teď na mysli například dražbu frekvencí. Je to v rámci balíčku pro digitální vnitřní trh. Proč není možné každý rok vydražit zároveň v celé Evropě určitou frekvenci? A příjmy z této frekvence by potom byly k dispozici členským státům na obsluhu infrastruktury, která na základě základě toho bude vybudována a z toho by potom eh, byl vykonstruován příspěvek pro Evropskou unii. To je tedy něco za něco dávat a brát a do této diskuze bychom se měli ponořit nejen v souvislosti s Junkrovým plánem, kde eh, část eh, prostředků by mohl jít z takovýchto aukcí frekvencí do Evropské investiční banky, nebo pokud jde o část dluhů, nebo podporu vlastních projektů, a z těchto projektů, eh, které plynou například z té dražby frekvence, tak z využívání frekvence by zase se dal vybírat určitý poplatek pro Evropskou unii. Já si myslím, že se tím musíme zabývat hlouběji. Nechceme eh, signalizovat, že chceme členským státům brát daně. Musíme se společně zamyslet nad tím, eh, jak můžeme občanům posloužit prostřednictvím investic. To potom bude také přijatelné, aby do toho investoval soukromý sektor a na základě těchto financí se bude dát dále pokračovat. Merci, madame. Děkuji, paní Toma. Oui, merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. Využiji toho, abych pozdravila pana Kalfina. Omlouvám se, že musím velmi brzy odejít. K DPH bych vám ráda řekla, že vůbec nejsem přesvědčena. Nejsem přesvědčena, protože se říká, že je to daň ze spotřeby, je to především daň, která bez ohledu na rozdíly dopadá na všechny spotřebitele, tím pádem na všechny občany. Podle mě to tedy není daň, která by byla evropské povahy. Myslím si také, že ta část příjmu vybraná procentuálně z hrubého národního důchodu členských států není řešení pro vlastní zdroje. Zdroje teoreticky jsou to vlastní zdroje na papíře, ale nikdo je nevnímá jako takové, jako vlastní. Pokud zůstaneme na této úrovni, tak otázka spravedlivého návratu se bude neustále klást, kolik platí Německo, kolik platí Spojené království a tak dále. To bude tedy neustálá palba otázek a povede to k tomu, že budeme omezovat rozpočty, ať už je to potřeba nebo ne. Je třeba, abychom hledali vlastní zdroje, které nebudou zatěžovat nikoho v rámci EU. A tam právě vzniká ten problém. Ale Říkali to tady i naši řečníci. Musíme se na to podívat. A Není zde jen možnost daně z finančních transakcí, o které víme, že nevyřeší všechny rozpočtové problémy Evropské unie. I když je třeba určitě něčím začít, ale je pravda, že v každém případě budeme muset řešit otázku evropské daně. A jak k tomu přistoupit? začít uvnitř Evropské unie. A pak je zde otázka LuxLeak, která nám ukázala, že nad rámec různých peripetí není možné stanovit si někde daně těchto pro tyto podniky na úrovni členských států. Potřebujeme pro tyto velké firmy evropské daně, protože jinak vždycky bude možné najít nějaké způsoby, jak eh, obejít eh, placení daní. A potom eh, digitální záležitosti, k tomu se vrátím. Myslím si, že bychom měli prostě opustit pole DPH a zaměřit se na něco jiného. Děkuji, paní Toma, pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. Já bych nevylučoval vůbec žádný druh vlastního eh, zdroje. Myslím, že bychom měli eh, dostatečně eh, prostudovat tu metodiku tak, abychom sdělili, abychom přesvědčili veřejnost, že potřebujeme nějaké vlastní zdroje, aby se do toho zapojila veřejnost. Musíme najít nějaký výchozí bod a tím je podle mě fiskální neutralita. To znamená, říci, chceme vlastní zdroje, chceme rozpočet, který bude financován jinak, aniž bychom z kapes daňových poplatníků brali více peněz. Musíme dokázat, že jsme schop, toho schopni. Pokud to neukážeme, no, tak eh, pak eh, prohrajeme eh, celý, celou tuto debatu, debatu, tyto argumenty. Fiskální neutralita je zásadní, aby nebyly žádné dodatečné platby, aby občané nemuseli platit nic navíc, žádné daně. Navíc daní už je dost. Budou platit tolik, kolik nyní ne méně. To je základní, zásadní část eh, celého tohoto principu. Potřebujeme také dosáhnout transparentnosti ve financování evropského rozpočtu. Je těžké vysvětlit, jak eh, financování je eh, strukturováno v současné době, proto to musíme eh, znovu promyslet a znovu se zamyslet nad takovými věcmi, jako jsou rabaty. A na základě těchto principů, na základě zesílené spolupráce, je to reálné? Bylo by možné vytvořit nějaký fond mezi státy, pilotní projekt, něco takového? To by mohl být um, životaschopný uh, přístup pro začátek, abychom to otestovali. Určitý pilotní systém. Byl by to například um, podpůrný, jako podpůrný fond uh, pro um, nezaměstnané nebo něco něco, čeho by se mohly členské státy účastnit prostřednictvím zesílené spolupráce, eh, aniž, jako, jakožto test, aniž by se muselo hned začít něco dělat se, se smlouvami. Umožňuje tohle zesílená spolupráce? Pokud ano, dobře, pokud ne, pokud by se to muselo dít eh, nad, mimo rámec zesílené spolupráce, No, tak um, pak se nabízí otázka například daní, daně z finančních transakcí, ale ta, tam situace dosti uvízla. Takový pilotní projekt by mohl pak podnítit další, aby se k tomu připojili. Je možné dospět vytvořit nějaký možná experimentální rozpočet na, pro eurozónu na základě vlastních zdrojů a eh, pak by to, to by byl model, který by poté mohl být rozšířen na všech 28 eh, členských států? Děkuji. Monsieur Javor. Pan Javor tisztelt elnök úr. Három rövid kérdést szeretnék... Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já mám jenom tři krátké otázky. Za prvé, Slyšeli jsme, eh, jaké problémy eh, obsahuje ten současný systém. A proč současný systém není zcela férový a proč je tak těžké tento systém zvládat. Jaké nové základy tedy komise navrhuje? Jak hodnotí členské státy současnou situaci? A jak hodnotíte odpor členských států? souvislosti například s daní z finanční transakce. Eh, tady, eh, narazil, tady narazila komise na značný odpor členských států. Za druhé, data o hrubém národním důchodu a DPH nejsou jednoduše spolehlivá. To už se několikrát prokázalo. Komise nemůže na základě nescela spolehlivých dat jednat. Jak hodláte vyřešit tento problém? Tak, aby ta důležitá čísla vycházela z čistých a spolehlivých dat. A poslední otázka Dokud máme vlastní zdroje založené na DPH, musíme eh, také hlídat, jak vysoké jsou ztráty eh, v příjmu, v příjmu z DPH prostřednictvím daňových podvodů. V některých členských státech to tvoří až 30 až, až 30 příjmu z DPH se ztrácí vlivem podvodů. Jak tedy efektivněji bojovat proti takovým podvodům? Byl tu zmíněn také e, problém s tím, že by neměly vzniknout nové byrokratické náklady, že takové bychom neměli přijmout. Ale e, musíme si jasně říci, že buď jsme schopni vybudovat systém, který by efektivně bojoval proti e, daňovým podvodům, a to musí něco stát. A pokud to tak nechceme, tak se musíme smířit s tím, že kontroly se nebudou moci provádět a tím pádem bude dále trvat současný systém eh, s množstvím podvodů a množstvím ztrát. Merci, donc je vais... Děkuji. Takže teď dám slovo panu Lernerovi, aby reagoval na jednotlivé dotazy. já mám pro ně ještě jednu otázku. Daň z finančních transakcí, to je velmi populární daň Testovali jsme volatilitu a riziko delokalizace finančních transakcí, protože nic není tak snadno delokalizovatelné jako finanční transakce. Komise říká, že nejde o to, abychom udělali něco populárního, když zítra ty zdroje budou nulové, a když se aktivita přesune do Londýna nebo někam úplně jinam. Pokud je o DPH, já bych řekl, že to není špatná daň, protože jsme otevření světu. Buď zdaňujeme výrobu, nebo zdaňujeme spotřebu. Ale když zdaňujeme výrobu, tak se zvyšují náklady na výrobu a v otevřeném světě to vede k delokalizaci aktivit a tím pádem k nezaměstnanosti. Naopak DPH je jediná daň, která umožňuje postavit naroveň to, co dovážíme a to, co vyrábíme na našem území. Paní Toma se na mě nemůže zlobit, ale já úplně nesouhlasím s jejím názorem na DPH, ale vím, že není snadné DPH nějakým způsobem spopularizovat. Hmm Ať už se jedná o DPH nebo o hrubý národní důchod, to v podstatě nejsou eh, vlastní zdroje, tak jak si je můžeme představit. Každý členský stát bude platit DPH. Pokud jsem to dobře pochopil, je to způsob, jak podle DPH měřit úroveň spotřeby. A na základě toho daňového základu se potom rozdělí zátěž mezi členské státy na eh, tom národním základě. A hrubý národní důchod, k tomu se ještě vrátíme. Pane Lernere, máte slovo. Děkuji. Bych reagoval nejprve eh, na váš eh, poslední dotaz. To je skutečně to, co je zdůraz, zdůrazněno tedy HDP v rámci vlastních zdrojů v různé míře bylo v návrhu komise eh, z roku 2011, tam je jenom část té spotřeby, která je daně na standardní sazbou v celé Evropské unii, zatímco to, co máme teď, je snaha harmonizovat daně založené na všem. A to je komplikovanější, protože jsou tu všechny eh, výjimky v členských státech, které by se musely zaplnit statistickými prostředky, ale myslím, že jste správně popsal podstatu vlastního zdroje nezaloženého na DPH. Teoreticky to nemusí zůstat jen u toho. Ale jsou tu i následné možné kroky. Přímo zavést například platbu spotřebitele přímo do evropského rozpočtu, což by šlo prostřednictvím eh, účetnictví všech eh, firm, které musí platit DPH, takže by se identifikovala složka DPH pro Evropskou unii, která se musí eh, vybrat prostřednictvím daňového systému a pak se posílá do Evropské unie. Bylo by tudíž možné to dělat tímto způsobem přímo od daňového poplatníka, ale to zatím nebylo ještě oficiálně navrženo, tudíž to není jedna varianta, s kterou se počítá, ale to je komplikované, protože HDB je daň. Ti, kdo jsou v nějaké situaci prostředníků, tak ti vybírají DPH. A pak nastává tedy malá, ale nicméně podstatná komplikace. Je potřeba to potom zachytit v tom posledním stádiu, to znamená, kdy ten spotřebitel zaplatí, tak on sám nemůže mít proplacené DPH, zatímco všichni ti průběžní eh, ty mezičlánky mohou si nechat DPH eh, odečítat nebo proplácet. Jistě, nemůžeme Eh, zkrátka ušetřit na celém tom systému. Aby to byla daň eh, z přidané hodnoty, která ovšem není sales tax, není to prodejní daň z prodeje, eh, jak to o tom hovořil předřečník, je to opravdu daň z přidané hodnoty, a aby byla europeanizována, tak musíme do toho zapracovat celý ten řetězec pladeb a proplácení DPH. Takže to by byl jak, jakýsi dvojí systém kombinace národního a evropského systému DPH. Ale výhodou by bylo, že by to eh, šlo až přímo k daňovému poplatníku ale v roce 2011, myslím, komise si byla velmi vědomá možných nákladů zavedení takového systému a to jsou právě ty těžké eh, volby, které eh, by nás čekaly. Eh, Panu Gajerovi bych chtěl odpovědět ohledně odhadu dopadů na jednotlivé členské státy. Ve svém návrhu z roku 2011 komise neprovedla eh, podobné hodnocení. Komise analyzovala, eh, jaký by mohl být celkový eh, příjem a odhadla to na 21 miliard podle aktuálního stavu. DPH v členských státech by měla, měly přinášet 21 miliard ročně. E, úmyslně ale komise upustila od toho, aby to e, rozepsala pro jednotlivé členské státy. To by si žádalo určité jednorázové analytické kroky a řeklo se, uděláme to až potom, kdy členské státy opravdu projeví zájem o tento systém, což se zatím nestalo. Ale možná to bude ještě další vývoj v případě, že o tomto systému se bude dále diskutovat. V takovém případě by dávalo smysl, že to komise e, ještě provede. Zatím to tedy ale neprovedla. A to samozřejmě s vědomím toho, že jakmile by něco takového leželo na stole, tedy jaké by byly následky pro jednotlivé členské státy, okamžitě by se členské státy ehm, rozdělili na vítěze a poražené a není těžké odhadnout, komu by se ta nová idea líbila z nich a komu ne. Takže bylo lepší tu situaci nevyostřovat. Pokud jde o daň z finančních transakcí, tak musím připustit, že na to já nejsem expert, ale myslím si, že myšlenkou komise bylo v posouzení dopadu, aby sazby, které jsou navrhovány, byly tak malé, aby eh, elasticita těch transakcí, na které by se vztahovala, nebyla tak velká, aby se eh, ty transakce přesouvaly mimo Evropu. Důležité tady je, že míra nebo sazba finanč, daně z finančních transakcí v EU by byla nižší, než eh, jaká je stamp duty ve Spojeném království. Eh, stamp duty už existuje a eh, zjevně nevyhnala finanční transakce ze Spojeného království. A navrhované sazby v Evropské unii jsou nižší než stamp duty. Takže to je taková první odpověď na vaši otázku, ale musím přiznat, že mé znalosti o tomto jsou omezené. Děkuji, pane řediteli. A na závěr této sekvence pan Levandovský. Děkuji. Já jsem tak rád, že Stefan už pohovořil o DPH, ale myslím si, že ta věc byla vysvětlena. Řešíme jen zboží a služby, které mají standardní sazbu DPH a ponecháváme stranou tu velkou oblast výjimek v oblasti DPH v 28 členských státech. A teď ten první problém, první otázka pana Maňky. Jakým způsobem se z těch pěti možností vybrali dvě, které jsou na tom zkráceném seznamu a proč to není zdanění emisí CO2? Možná to není tak dobré pro Čechy a Poláky, ale to nebyl ten důvod. My jsme se chtěli vyhnout dvojímu zdanění a emise CO2 už jsou jistým způsobem zdaněny v systému ETS. A teď jsou i posíleny backloadingem a rezervou pro tržní stabilitu. Takže proto jsme se vyhnuli emisím CO2 a pozitivní důvod, proč zvolit daň z finančních transakcí, to je také dostatečnost a potenciální stabilita, protože s nízkými sazbami a s konstrukcí, která je vybudována na základě švédského příkladu, odhadujeme, a je to také má částečná odpověď na otázku paní Šulin, asi 40 miliard eh, eur, které by nám přinesla tato daň z finančních transakcí na úvod. A do roku 2020 by vzrostla na 50 miliard. Takže by to bylo skutečné snížení příspěvku z hrubého národního důchodu pro Německo. By to znamenalo 10 miliard, o 10 miliard méně, pro Polsko by to bylo 1,8 do roku 2020 kvůli elasticitě poptávky. Mě tolik nedělala starost eh, ta otázka zdanění derivátů ve výši žádná celá 001, protože si nejsem jist, za spekulativní operace na trhu přispívají k reálné evropské ekonomice, tím si opravdu nejsem jist, tam nám šlo o to, že tato dáně nebude vybírána z operací, které provádějí domácnosti nebo malé podniky, které se pohybují na finančním trhu, ale zaměřovalo by se to na finanční instituce, na investiční fondy. A to je tedy ta úvaha, která stojí za tou poměrně populární daní z finančních transakcí. Stefan říkal, že to existuje v deseti zemích, včetně Spojeného království tam existuje takováto daň už asi od 17. století a pořád ještě přežívá. Takže tím bych také odpověděl na otázku paní Šulin. Šlo tedy o daňovou neutralitu, co, co my tady zavádíme, to je nová daň pro některé členské státy. Daň z finančních transakcí by měla snížit zátěž daňových poplatníků co hledem na ten podíl příspěvku do rozpočtu Evropské unie, který je kalkulován na základě hrubého národního důchodu. Pane Sarvamo, tady jde o vnímání a komunikaci, zda to je úspěch nebo ne, za to bude úspěch nebo ne. Hovořilo se zde také o zjednodušení, ale hlavní důvod je ten, že ten systém DPH je velmi složitý, ale já chápu to jedno procento z toho, co je standardizováno v 28 členských státech. A proč to není úspěšné? Protože to, co v současné době existuje, je navázáno na ten britský rabat, eh, který si Británie velmi chrání, takže proto ten, ten pokus neuspěl, protože v současné době je to propojeno s tím britským rabatem a to byl politický důvod toho našeho selhání. Pane Denona, my jsme nechtěli měnit smlouvy. V roce 20, 2011 byl navržen balíček eh, na zjednodušení systému vlastních zdrojů a také korekcí A jako technické doplnění k tomuto návrhu nebylo, nebo nebylo, nebyl požadavek na změnu smluv, ale politická proveditelnost pokulhávala. Šlo o dostatečnost DPH podle našich možností by mohla přinést 20 miliard Pro Francii by to znamenalo pokles příspěvku z hrubého národního důchodu o více než 18 miliard, ale také by to znamenalo stabilitu operačních nákladů a také spravedlivost. Jedni, spravedlnost. Jediní čtyři země v tomto systému požadovali o takzvané korekce, o paušální roční kompenzaci. Nebylo to Německo, byla to největší kompenzace pro Nizozemsko. Když si vezmeme princip spravedlnosti, kdy ta pozice odpovídá relativnímu bohatství, tak hlavním problémem pro rok 2020 je to kompenzace pro Nizozemsko, pak pro Dánsko, velmi malá pro Rakousko a velká, relativně velká kompenzace pro Švédsko, ale ne pro Německo. To bylo podle oblasti výdajů a podle pozicí těchto zemí. Pan Rubik je jako vždy velmi kreativní a rozvíjí zde svou myšlenku rozdělení frekvencí nejen pokud jde o Junckerův plán, ale také pokud jde o příspěvek do rozpočtu Evropské unie. Také mohu souhlasit s panem Javorem, ale pokud jeden z hlavních problémů je různá kultura, různé zvyky nebo různé podvody v různých zemích, tak je třeba vzít to v úvahu v okamžiku, kdy své příjmy zakládáme na DPH. Pan Fernandéš znovu řekl, že svatým principem je daňová neutralita. My pořád opakujeme, že jde o daňovou neutralitu, že jde o zdanění, které je svrchovanou prioritou členských států a parlamentu členských států. Jinak se nedostaneme ku předu. To byly tedy mé stručné odpovědi na některé z otázek. Děkuji, pane Levandovský. To tedy byly první úvahy, které se týkají složitosti problému, jenž chceme vyřešit. Jak žádat více daní a přitom žádat méně od daňových poplatníků? To je otázka, která se těžko řeší. A teď se dostaneme k národním příjmům a k přidané hodnotě a položíme si otázku ohledně výzev, které před námi stojí z hlediska kontroly těchto příspěvků členských států. Na úvod Dám slovo paní Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předseda. Se všeho nejdříve děkuji za možnost uspořádat toto slyšení, společné slyšení dvou výborů, výboru pro rozpočtovou kontrolu a rozpočtový výbor který je historicky zodpovědný za otázku vlastních zdrojů. A zvláště chci poděkovat paní Gressle, předsedkyni výboru KONT, za to, že bojovala za to, aby náš výbor měl i v této oblasti své místo na slunci. My jsme vždycky historicky pracovali na rozpočtu, který už je trošičku omezený, má čím dál větší problémy, ale Vycházeli jsme tedy z předpokladu, že ten rozpočet dostaneme už pravidelně zorganizovaný. Bude v pořádku, že zde nebude žádná nesrovnalost, chyba nebo opomenutí, abych to řekla mírně, ze strany členských států, které by měly platit do rozpočtu to, co označujeme historicky jako vlastní zdroje. Od roku 1988 vlastní zdroje klesaly a klesaly, až téměř přestaly být vlastními zdroji. A my zde máme odstavec, který se týká příspěvku členského státu na základě hrubého národního důchodu. Ale i přesto došlo k určitým velkým chybám, které způsobily velmi špatnou reklamu, velmi špatnou komunikaci vůči evropským občanům, kteří nechápali ty hry. Především tedy ve volebním období, že najednou Velká Británie musí platit více, musí platit mnohem více, že se tam něco nakumulovalo, že by Velká Británie měla platit včas nebo pravidelněji. A také účetní dvůr ten nejen identifikoval tento problém a informoval o něm, Pan Cvikl nám určitě dobře vysvětlí, jakým způsobem účetní dvůr zjistil, že v této konfiguraci vlastních zdrojů do evropského rozpočtu, který je založen na hrubém národním důchodu, jak jsou tam ty slevy, protože panelovdamdusky jsou ze slevy a slevy ze slev. Jsou tam prostě věci, které znepokojovaly rozpočtovou kontrolu, protože je pravda, že byly objeveny jisté aspekty, které se týkaly buď spoždění, anebo toho, že statistika nebyla správná a tak dále. Další z oblastí, kde účetní dvůr informoval náš výbor pro rozpočtovou kontrolu, souvisela s cly. Protože já se věnuji také dopravě, stavíme čím dál větší přístavy, především na severu Evropy a účetní dvůr zjistil, že kontrola v těch obrovských přístavech, kam se dováží kde co, nebrání tomu, aby se neustále neprováděly takové podvody, které spočívají v tom, že jedním eh, přístavem se dostane zboží do Evropské unie, pak jiným přístavem Evropskou unii opustí. Tam je také riziko ztráty, ztráty příjmů, tím pádem poškození finančních zájmů Unie. A pak je zde celá oblast, která souhlasí se snižováním DPH v souvislosti s krizi. Já jsem ze země, kde se nám podařilo velmi obtížně vymanit eh, šedou ekonomiku z té šedé zóny a dostat ji na úroveň eh, legální ekonomiky. Nicméně ta krize z roku 2008 celou situaci ještě zkomplikovala a DPH také utrpěla. A já myslím, že to všechno vedlo k tomu, že alespoň někteří kolegové z výboru pro rozpočtovou kontrolu začali hovořit o tom, že je třeba také bránit finanční zájmy Evropské unie, také tím, jakým způsobem bude konfigurován evropský rozpočet. Ta skupina pana Monteho, kam patří i pan Kalfin, by nám měla dát určitý vzorec, který bude více v souladu s tím, co od Evropy očekávají evropští občané. Že by i parlament v tom novém dvorci hrál vzorci hrál větší roli, protože my tady od roku 2011 řešíme krizi plateb, bijeme se v prsa, že za to bojujeme, ale v podstatě se nic neděje, protože parlament zde má jenom poradní pravomoci. Rozhoduje ovšem rada a my budeme jen bojovat za to, jakým způsobem se to může vyřešit. Bylo by tedy důležité, aby parlament eh, sehrával stejně důležitou roli v konfiguraci skutečného evropského rozpočtu. Ty návrhy, které se zde představily, jsou všechny zajímavé, určitě by se na nich mělo pracovat, ale nechápu, proč Evropský parlament jako takový nevyžaduje efektivněji roli, která by byla stejně důležitá jako role rady při konfiguraci skutečného rozpočtu na základě evropských daní. Ať už je to daň z finančních transakcí, tady se hovořilo o její popularitě, to já nevím, jestli je tak populární, ale v každém případě je třeba konfigurovat ten rozpočet tak, aby to bylo únosné. A pan Lenner říkal, že by neměla tato daň odstrašující účinek, protože by byla nižší než ta britská daň z finančních transakcí. Já si myslím, že by to mohlo přinést velmi pozitivní aspekty. Nakonec chci říci, že my ve výboru KONT velmi usilujeme o zjednodušení. To je jedna z věcí, která je pro nás zásadní. Tady vidíte velmi komplikovanou situaci, která dává velký prostor pro chyby. Čím komplikovanější je věc, tím větší riziko chyb. Je jednodušší přistoupit k systému, kde bude velmi jasně vidět, co kdo má zaplatit. A když to nezaplatí, tak potom za to ponese následky. Já si myslím, že je dobré, že dnes můžeme všichni společně hovořit a odnést si domů také úkoly, na kterých budeme pracovat i v rámci našeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tady se pořád mluvilo o vítězích a poražených, o těch, kteří musí být poraženi, aby jiní něco získali. Já od roku 2000 sleduji absolutní renacionalizaci všech evropských politik a mám pocit, že tam nejde o vítěze a poražené Vítězem musí být Evropská unie a evropští občané. Já si myslím, že ta finanční a hospodářská krize nám musí udělit lekci, než abychom hledali další obětní beránky. S ohledem na to, že euroskepticismus a eurofobie roste, já si myslím, že tu je právě náš mandát, naše povinnost já si myslím, že účetní dvůr nám v tom může pomoci a všechno to, co jste zde dnes odpoledne říkali, nám může velmi pomoci. Děkuji. Ja, wir haben jetzt eine ziemliche Verspätung. Už máme poměrně značné spoždění oproti programu, proto dám slovo hned paní Zilke Štápl Weber z Eurostatu. Um, Madam Chairman. Paní předsedkyně, ctění poslanci a poslankyně. Děkuji, že jste mě přizvali na dnešní výbor. Já velmi vítám příležitost přispět eh, k dnešním diskuzím. Provází mě James Whitworth, který vede jednotku pro statistiku, což je právě ta, ten, ta část Eurostatu, která se zabývá ověřováním HND eh, a DPH. Chtěl bych se dotknout otázek, které se eh, týkají Eurostatu při ověřování hodnot HND prodávaných členskými státy. Na úvod vysvětlím mm, přednosti a nedostatky HND. Stručně vysvětlím důvody těch eh, velkých eh, revizí, které mm, jsme zažili minule, minule loni v, na podzim. A e, pak vysvětlím také opatření, které jsme přijali na to, abychom dále zlepšili kvalitu této práce v nadcházejících letech. Jak již e, nastínil pan Levandovský, můžeme vnímat vlastní zdroje jako jakožto daň, kterou členské státy musí zaplatit. A jakákoliv dobrá daň, pokud existuje nějaká dobrá daň, musí být transparentní, snadno posuzovatelná a spravedlivá. To znamená, že její úroveň by měla být eh, korelovaná mm, se schopností zaplatit. HDP je nejlepším mm, způsobem, jak mm, měřit nejlepší mírou celkové produkce a důchodu eh, dané země ale HDP nezahrnuje eh, vnější příjmy a platby eh, těch rezidentních jednotek. A eh, proto používáme velmi podobný termín HND, hrubý národní důchod, který zahrnuje i tyto, tyto finanční příjmové toky. Existuje způsob, jak kompilovat HND a HDP, což je nařízení Rady a parlamentu o evropských regionálních a národních účtech. EZA, to je taková naše Bible, která byla poprvé zavádě, zaváděna v roce 1979. ESA je založena na globálním eh, mezinárodním standardu systému spojených um, ehm, eh, OSN, což je UNSNA, takzvaná SNA, což vychází z práce ještě ve 40. letech 20. století, takže hodně eh, následné práce, která je postupně aktualizována. A máme tu také Evropský statistický kodex, to je takových našich deset přikázání, respektive jejich patnáct. A ty pokrývají takové otázky, jako je profesionální nezávislost, e, správná metodika, nestranost a objektivita. Proto existuje jasná dělba zodpovědnosti mezi těmi, kdo vypočítávají HND, Eurostatem, Národním statistickým institutem na jedné straně a těmi, kdo zasílají eh, tu, ty informace o vlastních eh, zdrojích a ti, kdo to platí, to zná DG, rozpočet a Národní finanční ministra, ministerstva. Eh, výbor pro HND se schází dvakrát ročně, se stává z zástupců členských států, kteří přeskoumávají používanou metodiku a data, aby zajistili její vyčerpávající povahu, srovnatelnost a spolehlivost je to výbor, právě pro výbor HND, který prohlásí tato data HND za e, přípustná. Ale jak víte, nežijeme v dokonalém světě a proto jsou tu jisté nedostatky. Za prvé, zásada subsidiarity stanoví a předepisuje, že nemůžeme nutit členské státy, aby vypočítávali HND přesně stejným způsobem. Jejich historie, struktura jejich hospodářství, kultura, Eh, a legislativa, eh, přístup třeba ke správním údajům, prostě takový úplně přesně stejný způsob znemožňují. A proto ESA harmonizuje ty výstupy, které chce eh, Eurostat získávat, spíš než tedy i ty vstupy, to, jak to je prováděno. Uživatelé samozřejmě nechtějí, aby se jejich způsoby výpočtu stále měnily, proto statistické úřady často si nechávají revize až na dobu, kdy jich mají velký počet a kdy stojí za to podstoupit to nepohodlí změny. Standardy jsou aktualizovány, aby se vzala v potaz měnící se ekonomika. V roce 2014 jsme implementovali třetí verzi SA, protože dnešní evropská ekonomika se hodně liší od roku 79. Členské státy neustále usilují o e, efektivnější e, zdroje dat, něco, co se tradičně měřilo jenom nějakým průzkumem, která je, který je drahý, se může pak začít měřit administrativním rejstříkem. Lepší zdroje pak znamenají lepší odhady, které se mohou lišit od těch dosavadních. Existuje určité um, tradiční uh, vy, uh, vyváženost Eh, mezi časem a přesností. Pokud chceme lepší data, musíme na ně počkat. Většina eh, důležitých zdrojů, třeba sčítání obyvatelstva, nejsou příliš často, každých deset let možná. A když se zapracují do toho systému, tak pak vedou ke změnám. A než ponecháme stranou eh, omezení HND, tak bych měla říci, že tento výbor a ověřování Eurostatu už probíhají více než 25 let a obecně se má za to, že jejich srovnatelnost, um, spolehlivost a vyčerpávající uh, povaha se za tu dobu výrazně zlepšily. Loni na podzim mý kolegové a já jsme vysvětlili uh, výboru pro rozpočtovou kontrolu, proč došlo k tak velkým uh, změnám dat HND, což vedlo k výzvám a předání eh, značných fondů od některých členských států. Jistě tohle bylo bezprecedentní, doufám, že se to eh, nebude opakovat, byla to souběh událostí. Loni v září byla lhuta pro členské státy, kdy měly řešit tzv. výhrady k, H- HND až k roku 2002. To jsou nedostatky identifikované eh, Eurostatem v předchozích kolech ověřování. A Eh, ty revize, které z toho vyplývají, nejsou sice nějaké úplně ohromné, ale když se to vztáhne na období zpětně 12 let, tak se to nasčítá. To třeba vysvětluje zvýšení u Spojeného království. Dále tu byly členské státy, které zavedly nové zdroje. Třeba Nizozemsko založilo nové správní zdroje, které vedly některým zvýšeným odhadům za v posledních letech. A některé členské státy využily implementace poslední verze ESA, která zatím ještě není uplatňována u vlastních zdrojů, k tomu, aby provedli to, o čem statisti, my statistici říkáme, eh, tedy benchmarková eh, revize pro konkrétní rok, k tomu se potom eh, napojí ty roky předchozí. Ale to všechno by nemělo být vnímáno jako nedostatky těch dat. Naopak, lze argumentovat, že ty mm, o poslední údaje, které jsme obdrželi, jsou vůbec nejpřesnější a nejlepší, jaké jsme kdy měli. A teď něco k těm kontrolám, která provádíme eh, u dat HND. Nařízení HND říká, že princip vyčerpávající povahy a srovnatelnosti a spolehlivosti by měl být základem celého procesu a členové na výboru HND musí zaručit transparentnost. Členské státy poskytnou popis metody, které používají při výpočtu HND a HDP. Eurostat to eh, pro překontroluje, eh, tedy srovná to s příručkou ESA. Srovná se to, aby bylo jasné, že ověří se, jestli to, co členské státy říkají, že dělají, opravdu dělají. To jsou kontrolní mise, které podnikáme a které jsou eh, často eh, provázeny experty členských států, které jsou pro nás obzvlášť užitečné. Pak se připravíme zprávu, která se přeskoumá na výboru HND. A v případě, že se existují nějaké výhrady, tak je vyřešíme, pokud jsou tu nějaké nedostatky. To všechno probíhá zcela transparentně ve spolupráci s členskými státy a každoročně se schromáždí údaje, včetně vysvětlení všech revizí, prověří se to členskými státy na výboru a pak je vydáno stanovisko těchto údajů pro využití vlastních, pro vlastní zdroje. To je takzvaná, takzvané prohlášení fit for purpose, které zaručuje transparentnost a spravedlivost toho procesu. A závěrem jako schrnutí bych řekla, že hodláme zajistit, že aby každá země zaplatila ten díl eh, celkového koláče, který ji náleží. Proto eh, probíhá tato kontrola na každém úrovni. Je tu výbor, mise, zprávy, technické důvody pro vydání výhrad, které poskytneme a probereme na, na výboru. Je naprosto nepředstavitelné, aby jakýkoliv členský stát podhodnotil své HND s úmyslem zaplatit méně, protože členové výboru pro HND by to okamžitě spozorovali. Vyšerpávající povaha byla samotným eh, středobodem naší práce v uplynulých letech. Evropa výrazně pokročila při zapracovávání eh, těch národních účtů, zlepšila kontroly, zahrnula do toho i eh, malé, eh, některé malé podniky, které nejsou v té zprávě. A zahrnuli jsme i v nedávné době nelegální činnost. To bylo jaksi médii eh, povšimnuto, já jsem si to všimla, ale sam, požadavek byl, aby do toho byly zapracovány pouze ty body, které jsou předmětem eh, společné obecné škody, eh, schody. Třeba pašování tabáku a, a alkoholu. Když někdo přiveze nelegálně levné cigarety a prodá je nějakému spotřebiteli, tak je to společný souhlas obou stran. Peníze, které jsou zaplaceny, byly pravděpodobně vydělány legálně a to, co ty zisky utracené tím pašerákem budou také vynaloženy legálně a proto by měly být zapracovány do e, důchodu té země. Ovšem, až do roku 2014 pouze polovina členských států tyto zdroje uváděla. Takže to byla otázka nesrovnatelnosti potom těch údajů a nevyčerpávající povahy. Ehm, celkem pašování tabáku a alkoholu bylo asi 9 miliard eur. Celková hodnota nelegálních aktivit pro celou Evropskou unii představuje 0,5 celého unijního HDP. A e, na základě pokynů Eurostatu DG pro rozpočet vydalo takzvanou transverzální výhradu pro nelegální aktivity pro všechny členské státy. Eurostat nyní přeskoumává tuto metodiku při kompilaci těchto údajů členských států, aby byla tato výhrada stažena snad do konce tohoto roku. Není to tak, Jamesy? A ověřování HND není jedinou kvalitativní kontrolou ve vztahu k národním účtům. Eurostat je jakýmsi strážcem ESA, musí zaručovat, že všechna pravidla se plní tak, jak má, tak, jak se má, i tam, kde to nemá přímý dopad na výši HND. E, při posledních změnách mnoho členských států žádalo výjimky a Eurostat zajistí, aby to narušení způsobené těmito výjimkami bylo minimalizováno a ukončeno do roku 2020. A co dál? Zahájíme další kolo ověřování tím, že před, eh, tím, že budou předloženy výčty členských států už podle posledních ESA eh, na začátku roku 2016, eh, budeme zohledňovat poslední doporučení účetního dvora a zvláštního auditu Pan Cvika se k tomu jistě dostane, Cvikl se k tomu jistě dostane za chvíli. Tato sněmovna již vyjádřila určité eh, obavy o výhrady týkající se eh, doby, kterou trvá finalizovat ehm, eh, údaje za poslední roky, dokonce mám ještě nějaké výhrady za rok 2002. To se musí určitě zlepšit, a to tak, že zkrátíme celý ověřovací řetězec. Již jsme za tímto účelem vyčlenili další zaměstnance a doufám, že budou k dispozici i další zdroje. V souladu s doporučením účetního dvora přijmeme také více strukturovaný eh, přístup založený na, na hodnocení rizik. Chceme také identifikovat výhrady již dříve v tom procesu a nečekat až na konec celého cyklu a řešit to pak všechno zároveň. Kromě urychlení procesu tu budeme mít eh, taky také eh, takový ten efekt velkého třesku z toho, že budeme řešit velké množství těch výhrad najednou jako minulý podzim. Tím umožníme eh, vyřešíme tu otázku času, který budou mít členské státy k dispozici. A eh, přejeme si také lepší přeskoumávání těch jednotlivých ročních dat. Na závěr chci schrnout, jak vidím stávající situaci, pokud jde o ověřování HND. Kvalita se neustále zlepšuje, jak se zlepšovala už v průběhu posledního čtvrt století. A jakékoliv změny jsou výrazem úspěšnosti toho procesu, ne jeho selhání. Vždy plně spolupracujeme s Eurostatem a národními statistickými experty což je ústřední podstatou celé této věci, aby existovala jasné přeskoumávání eh, na, na základě peer review. Ještě chci zdůraznit statistickou nezávislost, tak jak je v statistickém eh, evropském kodexu předepsána a na základě jasného rozdělení pravomocí mezi všemi aktéry. Ti, kdo vypočítávají Eh, ty eh, výše, které se mají proplacit a ti, kdo dodávají data, eh, mohou mít důvěru ve stále větší kvalitu a spolehlivost těchto údajů. Ja, herzlichen Dank. Sie werden uns nachher... Děkuji. Mohla byste nám také vysvětlit, proč to máme 25 let staré eh, výhrady, eh, jak dlouho ten systém existuje, tak dlouho existují tyto výhrady. My eh, u příležitosti zvláštních zpráv účetního dvora se tím velice často zabýváme, proto je dobře, že je tu s námi pan Cvikl, který má nyní slovo. Paní předsedkyně, vážený předsedo, vážení poslanci, Eh, pane eh, místo předsedo vlády, dámy a pánové. Děkuji, že jste pozvali eh, zástupce Evropského účetního dvora, aby vám představil problémy s kontrolou, pokud jde o vlastní zdroje založené na DPH a v hrubém národním důchodu při našich výkonnostních auditech. Bylo tu zmíněno, že kromě těch diskuzí cílem je přispět k práci parlamentu a skupiny na vysoké úrovni. Jakožto auditoři můžeme pouze nepřímo přispívat k práci eh, skupiny na vysoké úrovni a prezentovat naše zjištění. To je právě cílem dnešní prezentace. Nejprve eh, bych chtěl říci, že pokud jde o výroční zprávy, pak příjmy eh, Evropské unie jsou nízkoriziková oblast. Nicméně při finančním auditu, který eh, provádíme a který je východiskem pro eh, zacházení s, hruby, s daty o GNI a s harmonizovaným základem DPH, tak při tomto výkonnostním auditu jdeme dál než je toto východisko. A klademe si otázku, zda hrubý národní důchod a e, DPH, zda tyto složky z vlastních zdrojů e, fungují e, efektivně a účinně. A podle našich zvláštních zpráv, kde tyto problémy zkoumáme, se ukazují slabiny současného systému. Mezi nimiž je složitost a rozpočtová nejistota. My jsme tuto záležitost zkoumali v několika našich zvláštních zprávách. Byla to zpráva 11 z roku 2013, 13 z roku 2011 a pak několik stanovisek, včetně stanoviska k návrhu komise o současném finančním výhledu. Tam byly zapracovány některé změny, včetně DPH, ty ale nebyly přijaty. Já vzhledem k časovému omezení bych se středil pouze na ty nejdůležitější aspekty zvláštní zprávy a představil současné auditní aktivity, které se týkají eh, práce tohoto panelu. Problémy související s kontrolou GNI byly analyzovány ve, ve zvláštní zprávě, která se jmenuje Jak správně vypočítat data o GNI. Zjistili jsme, že strukturovanější a lépe zaměřený přístup by zlepšil efektivitu ověřování dat o GNI ze strany komise, což by posílilo rozpočtovou jistotu a zajistilo férovost. Cílem auditu bylo zkoumat strategii, kterou z zvolil Eurostat pro e, ověřování a také e, prověřit e, podávání zpráv reportování. Naším východiskem jsou osvědčené postupy, pomocí kterých zkoumáme některé elementy které se týkají rizikových složek, rizikového materiálu a potom během ověřování těchto složek hrubého národního důchodu jsme eh, to porovnávali mezi pěti státy s největšími příspěvky GNI, což je Německo, Francie, Spojené království, Itálie a Španělsko. Následné eh, slajdy eh, tady tyto velké tabulky eh, ukazují. Eh, ta červená polička tam jsme prováděli hloubková ověření, žlutá jsou ta, které považujeme za méně rizikové. Na základě různých hodnocení materiálu rizikových složek, složek jsme navštívili dva členské státy a provedli hloubkové ověření těch nejrizikovějších složek, abychom identifikovali, kde to, předběžné, kde to předchozí ověření ze strany komise by mělo pozitivní vliv na kvalitu dat o hrubém národním důchodu. Co jsme zjistili? Abych schrnul naši práci, zjistili jsme, že ověření ze strany komise by zvýšilo kvalitu dat eh, o eh, hrubém národním důchodu do jisté míry, ale dospěli jsme k závěru, že toto ověření není dostatečně strukturováno a zaměřeno. Zejména jsme našli případy, kdy nebyla eh, uplatňována pravidla e ESA 95 správně. Vypracovali jsme také zprávu o nedostatku kvality u 90 eh, komponent, eh, které jsme si vybrali do naší zprávy, eh, které taky souvisejí s, s třemi klíčovými otázkami dnešního panelu, pokud jde o HND. Jde o úplnost, srovnatelnost a spolehlivost těchto dat. Na to bychom měli neustále pamatovat a komise potřebuje spolehlivou metodu, jak detekovat chyby e, v těchto oblastech. A to zejména e, u, takov, u tohoto vlastního zdroje, který činí 100 miliard euro. Domníváme se, že v době, kterou zkoumal náš audit, tomu tak nebylo a je to problém, že se tu také překrývají tyto tři kategorie. Ta data nejsou úplná, nejsou srovnatelná napříč členskými státy a nejsou spolehlivá té úplnosti. V naší zprávě v pozorování 3 píšeme, že e, tady nejsou dostatečné odhady pro podzemní ekonomiku a proces kompilací používán k odhadování podzemní ekonomiky e, není zcela srovnatelný protože nevždy jsou tu plněny pokyny komise, pokud jde o úplnost dat. Pokud jde o srovnatelnost, tak jsou tu indicie, že v některých případech nebyly správně uplatněny pravidla SA 95, což vede k možné ne- možnosti srovnat data. Našli jsme i další um, případy nesrovnalosti dat, píšeme o tom v pozorování 5, tabulce 1. V jednom členském státu byla, byly nedostatečně, nedostatečně kvalitní odhady eh, distribučních rezerv, což znamená, že zhruba 10% eh, hrubého národního důchodu toho členského státu bylo považováno za rizikový zdroj. Pokud jde o spolehlivost, Zjistili jsme, že každý pátý členský stát má nesprávné nebo nekonzistentní zacházení s, daněmi, s daněmi, příjmy a dotacemi, což ohrožuje zhruba 7 eh, hrubého národního důchodu, který je tím pádem rizikový. Je zapotřebí říci, že tato zjištění by nezměnila eh, celkový objem vlastního zdroje založeném na HND, eh, ale byl by relevantní pro výpočet příspěvku jednotlivých členských států. A každoroční příspěvek v, ve zkoumaném období, tedy 2002 až 2007, u pěti největších členských států by se lišil pokud SA 95 by se uplatňovalo správně a kvalita odhadů, odhadů by se také lišila. Vzhledem k tomu, že komise neuvalila žádnou výhradu na, na, tuto, na tento aspekt, tak už se s tím nedá nic dělat, nicméně to potvrzuje, že férovost není zajištěna. Na tomto, sládu, tak na tomto slajdu je vidět dopad na těch pět členských států, jak je vidět v odstavci 6 naší zprávy. Eh, rozsah eh, potenciálního dopadu kvantifikovatelných eh, výhrad na rozpočet pět navštíve, pěti navštívených členských států se liší od plus 0,11 až po minus 1,39. A jak už bylo dále zmíněno, slabinou jsou ty nekvantifikovatelné položky, zejména u těch členských států, kde se to pojí s nedostatečnou jasností nebo slabinou odhadů, protože z definice nekvantifikovatelná pozorování se nedají kvantifikovat. Účetní dvůr je spokojen s tím, že komise si uvědomuje potřebu jednat a e, činit změny v systému tak, aby se dal implementovat v další fázi, v dalším verifikačním cyklu, který začne v září 2015. Dnes jsme slyšeli, že to bude trvat až do roku 2019 a v současném verifikačním cyklu možná tedy budeme čelit stejným problémům jako v tom předchozím. A sice, že tady některé výhrady budou trvat eh, až 10 let. Všichni víme, že eh, loni na podzim eh, vznikl problém s dodatečnou platbou některých zemí poté, co jejich hrubý národní důchod byl eh, navýšen což vysvětluje také změnu v těchto zdrojích a tak dále. To se nepřímo týká zjištění v naší zprávě, my jsme vypracovali stanovisko a pozměňovací návrh, který byl přijat v prosinci 2014, zohlednil připomínky účetního dvora, které by snížily rozpočtovou nejistotu. Dalším bodem dnešní debaty je adekvátnost těchto eh, opatření Eh, pro členské státy. Eh, v tuto chvíli eh, bych chtěl říci, že nemáme nejlepší pozici k tomu, abychom posuzovali adekvátnost tohoto postupu. Nicméně podle naší zkušenosti s auditováním práce komise si můžeme utvořit obrázek o tom, jak je náročné a problematické vybírat ten, ten správný základ na základě minimálních podmínek. Je zapotřebí vyhodnotit úplnost, spolehlivost a zejména srovnatelnost mezi členskými státy. Jakožto eh, auditoři bychom byli pro jasnější a jednodušší pravidla pro hodnocení kapacity členských států a zejména eh, zkoumáme, zda implementace je eh, úplná a v závislosti na tom, eh, aby se dalo zajistit, že členský, každý členský stát platí svůj spravedlivý podíl k vlastnímu zdroji hrubého národního důchodu, respektive jeho současné implementaci, se pojí ještě jeden další bod. Tyto agregáty by měly být využívány k vyrovnávání rozpočtu který pochází především z dalších zdrojů a neměl by být hlavním zdrojem tohoto rozpočtu. Druhé dnešní velké téma eh, je eh, hodnocení eh, mezery nedostatku DPH. Víme samozřejmě, že to je velká starost každého členského státu i Evropské unie jako celku a domníváme se, že všichni aktéři musí dělat více, členské státy i komise. Toto tvrzení zakládáme na nedávných auditech v případech, kdy komise se mohla eh, přímo účastnit a my jsme měli auditní práva. V naší zprávě která se týká eh, celního postupu 42 a jejího vlivu na eh, úniky DPH, eh, zjišťujeme, že vzhledem k tomu, že neexistuje správná kontrola, potom existuje riziko, že zboží zůstane v, v importní zemi, aniž by bylo zaplaceno DPH, nebo aniž by bylo spotřebováno v cílové zemi a to také, když není zaplaceno DPH. To je takový kontrolní model, kde se ukazuje, jaké by mohly být problémy s implementací e, tohoto postupu. My jsme ten model vytvořili na základě sedmi auditovaných členských států. Vidíte tady, které to jsou Belgie, Dánsko, Španělsko, Francie, Rakousko, Slovinsko a Švédsko. Kromě těchto kontrol přímo v terénu jsme také rozeslali eh, oběžník eh, ohledně zhruba 210 transakcí vybraných a eh, ptali jsme se členské státy na destinace těchto transakcí. Ptali jsme se, zda zboží bylo přepraveno a zda bylo vybráno DPH na toto zboží. A zjistili jsme, že kontrola této procedury v sedmi členských státech je efektivní a Eh, zabránila značné ztrátě DPH. Podle našich výpočtů ze 40 miliard euro za rok 2009 pouze 7 eh, milionů eh, mělo být vybráno podle této procedury. Identifikovali jsme ztrátu 2,2 miliard euro, což je zhruba 29 protože to bylo způsobeno špatnou aplikací procedury CP42. Vydali jsme určitá doporučení v jednom z nich vyzýváme k akci, ke změnění e, směrnice o DPH, e, který by v podstatě mohl, podle kterého by bylo možno zažalovat dovozce za únik DPH. Víme, že tento návrh připravila komise už dávno, ale zatím ho neschválila rada. Pak jsou tu ještě další doporučení, jako automatická verifikace a dále. To všechno se týká související otázky eh, mezery v DPH, zranitelnosti vůči černé ekonomice a dále. A tady mohu říci, že provádíme eh, audit podvodu z DPH a chceme najít odpovědi na dvě následující otázky. Za prvé, zda komise efektivně využila nástroje, které má k dispozici k tomu, aby e, bojovala s vnitroevropskými podvody z DPH a u členských států se audit snažil zjistit, zda poskytují efektivní součinnost v tomto boji. Takže ještě abych to zopakoval, mezera v DPH je velkou starostí každého členského státu a zejména Evropské unie jako celku. A v tomto kontextu a v kontextu našeho stanoviska k předchozímu názoru komise e, zkoumáme e, perspektivy současného systému vlastních zdrojů, kritizujeme e, současný systém DPH pro jeho složitost a vítáme návrh komise na nový systém vlastního zdroje založeného na, DPH, který zatím nebyl schválen. Možná bude schválen na konci vyjednávání o víceletém finančním rámci budeme naslouchat komisi, e, budeme sledovat, jaké má komise plány, jak hodla postupovat proti daňovým unikům a tak dále. Dámy a pánové, zdá se, že v oblasti na, na, na DPH je přece jen něco dobrého. Současná špatná ekonomická situace v mnoha členských státech může zvýšit ochotu spolupráce členských států v oblasti vybírání daně z přidané hodnoty. Na základě pozorování Evropského účetního dvora, si například uvědomujeme, že dramatické využívání, dramatický nárůst využívání internetu pro nákup zboží a služeb už byly eh, reflektovány daňovými úřady eh, a platebními platformami v různých zemích i kontinentech a proto eh, není zajištěna teritoriální územní kontrola. To je zapotřebí pracovat na lepší kontrole což patrně přivítají všechny členské státy. Závěrem bych chtěl říci, že z našich auditů vyplývá, že je zapotřebí zlepšit kontrolu nad zdroji založenými na DPH a hrubém národním důchodu. Je zapotřebí připravit nové návrhy eh, ohledně stávajících nebo nových vlastních zdrojích, což by snížilo složitost a rozpočtovou nejistotu a zajistilo férovost příspěvků členských států. V takovém případě by to bylo dobře přijato. V tomto kontextu doufáme, že náš příspěvek vám bude užitečný a že eh, eh, jak já, tak pan Uso eh, budeme, budeme ochotně odpovídat na vaše otázky, které případně zazní. Děkuji vám. Děkuji Můžeme se ptát, jaké eh, slabiny a jaké eh, síly má současný systém. Máme tu ale ještě třetí řečnici, paní Busing, která má na starosti daňovou zprávu a eh, daňové podvody. Máte slovo, prosím. Madam Chair, um, honorable members of the... Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu a výboru pro rozpočet. Děkuji vám za pozvání, které jsme dostali, abychom se s vámi podělili o naše hodnocení v oblasti boji proti podvodům z DPH a nevybrané DPH. To téma je velmi zajímavé a je pořád ještě velmi vysoko v žebříčku priorit komise. Než zahájím prezentaci, Ráda bych zdůraznila, že musíme respektovat rozdělení zodpovědností mezi komisí a členskými státy v této věci. Když hovoříme o výběru DPH a příslušných kontrolách, je na členských státech, aby vybírali DPH v požadované výši, ve správné výši. Je jejich povinností zajistit, že to, co vyberou, je správná, ta správná částka. Komise není výběrčím daní. Nicméně, komise sehrává svou roli v této oblasti. A ta role může být popsána jako monitorování toho, co dělají členské státy, ale také úkolem komise je pomáhat členským státům v tom, aby zlepšili svůj výkon v oblasti výběru DPH. V této prezentaci bych se ráda zaměřila na roli komise pokud jde o zdroje založené na DPH a ráda bych se s vámi podělila o práci, která vyplynula z takzvané VET GAP study, jak je výsledek, jak je dopad této studie a potom jaká opatření přijala komise, aby pomohla členským státům v boji proti podvodům v oblasti DPH. Tato opatření lze rozlišit na legislativní, monitorovací a pomocná. Ze všeho nejdříve si položíme otázku, proč bychom měli mít studii, pokud jde o nevybranou DPH, o takzvanou VAT gap. DPH je důležitým eh, zdrojem příjmu pro národní rozpočet eh, a také pro vlastní zdroje na základě DPH. Asi 10 vybrané DPH je součástí vlastních zdrojů založených na DPH ve výši asi 14 miliard eur. Proto je této otázce věnována velká politická pozornost. A ten zájem ještě roste na základě toho, že členské státy čelí podvodům v oblasti DPH. Na jedné straně to znamená, že zde bude velká ztráta pro členské státy do národního rozpočtu, ale je to také nevýhoda pro legitimní podniky, zákonné podniky, které musí konkurovat těm nelegálním, pokud se s podvody v oblasti DPH nic neudělá. Evropský parlament se obrátil na komisi v roce 2013 a požádali, aby podnikla nějaké kroky. Proč je ta studie v oblasti nevybrané DP důležitá? Je to také proto, aby komise podpořila členské státy v podnikání různých kroků, protože ne všechny státy tento rozdíl v DPH, tuto VAT gap počítají a komise je k tomu chce pozbudit, aby to dělali. Umožňuje také komise členským státům sledovat trendy v této oblasti. Roste či klesá tento rozdíl nebo tento podíl nevybrané DPH? A pokud ano, tak jaké jsou důvody? Je to důležité také pro politická rozhodnutí. Když víte, jak je tento objem veliký, tak můžete přijmout eh, odpovídající opatření, abyste zlepšili výběr DPH. A konečně to může být použito jako výchozí bod, oproti kterému budete posuzovat pokrok. Vzhledem k důležitosti studie v oblasti VEDGAP, komise zadala první studii už v roce 2009, nesla zprávu Recon Study, tady najdete odkaz na tuto studii, která vycházela z údajů za období 2000 až 2006. Bylo to uznáno jako důležitá studie a proto se komise rozhodla, že bude pokračovat s novými studiemi. První byla zveřejněna v roce 2013 na základě dat z let 2007 až 2011. A druhá, která je aktualizací této studie, vyšla v roce 2014 na základě dat z roku 2012. A očekává se, že v létě nebo někdy po létě vyjde nová aktualizace založená na údajích z roku 2013. Ty poslední tři studie provedlo konsorcium, konsorcium CPB a všechny výsledky byly diskutovány s členskými státy ještě dříve, než byly zveřejněny. Když hovoříme o této takzvané VAT gap, tak je třeba vyjasnit, že je to rozdíl mezi vybranou DPH a DPH, která by mohla být vybrána na základě platné legislativy. Je zde rozdíl mezi tzv. wet gap a policy gap, stejně jako je zde rozdíl mezi tím, co by ideálně mohlo být vybráno jako DPH, což v praxi znamená standardní sazby a co je potom tedy prakticky v legislativě. Ale tady v této studii jde o tu wet gap, která je zde označena červeně. Vypočítává se pro každý členský stát individuálně a pro EU jako celek. Když se podíváme na výsledky této studie o VEDGAP, tak až do roku 2007, v té době jsme ještě neměli 27 či 28 členských států, takže nejdůležitější část začíná v roce 2007, kdy jsme měli 26 členských států zapojených do studie. A pak uvidíte, že VERGAP dramaticky stoupla, částečně kvůli hospodářské krizi. To se zdá být logické vysvětlení, ale možná jsou zde i další důvody. V roce 2009 eh, dosáhla vrcholu, to bylo 19 eh, tato gap což je asi 181 miliard eur. Po roce 2009 zase došlo k poklesu asi až na 16 což je asi 171 miliard eur. Očekává se, že příští VERGAP bude také kolem 16 což také znamená asi těch 170 miliard eur. Dopad wet gap je obrovský. Není to jen na evropské úrovni, kde máme asi 60 této Gap, ale když se podíváte na úroveň členských států, tak tam také vidíte velké rozdíly. 4% až 44%. To je nejvyšší vedgap v Evropě. Na celoevropské rovině to tedy bylo 16%. A to vyžaduje nějaké kroky. Vyžaduje to od členských států, aby se zamysleli nad tím, co se v této oblasti děje. Problém se studií VEDGAP je, že je to přístup eh, z hora dolů, že zde nemáme vhled do příčin, protože ty příčiny mohou být eh, buď špatný výpočet, může to být eh, bankrot, může to být nesolventnost, insolvence, může to být vyhýbání se platbě DPH, může to být také podvod. Problém je, že studie vám neposkytuje přehled eh, procent eh, podle jednotlivých příčin. A také vám neposkytuje vhled do různých oblastí ekonomiky. Očekává se, že největším přispěvatelem bude takzvaná cash economy, ale nemáme v tom žádné přesné údaje. A je jasné, že všechny tyto věci budou mít dopad na vaše makroekonomické operace. Proto je důležité, aby členské státy i nadále pracovali na analýze VEDGAP a komise je v tom povzbuzuje. Je také důležité, aby vypracovali metodiku, která jim umožní udělat si představu o příčinách a zainteresovaných segmentech. Takže potřebujeme více informací a více zkušeností s tím přístupem z dola nahoru. Některé členské státy už počítají na tomto základě, ale jiné členské státy zatím pořád ještě nemají příslušné informace. Když znáte VEDG ve vaší zemi, tak jaké jsou další kroky. VEDGEP je ukazatelem účinnosti vašich opatření na výběr DPH. Je to jeden z indikátorů, ne jediný, ale tento vám alespoň poskytne představu o tom, že je mm, pravděpodobně nutné zlepšit vaši strategii, pokud jde o výběr DPH a přijmout nějaká opatření, nějakou strategii, aby se vyřešila tato problematika. Komise pozbuzuje členské státy, aby tyto kroky podnikaly a sehrává v tom také svou roli, především v oblasti legislativy. Musí se ujistit, že zde bude existovat právní rámec pro členské státy, aby mohly řešit tyto podvody. Za druhé, komise také provádí monitoring. Zda ty kroky jsou potom v členských státech implementovány. A potom důležitým úkolem komise je pomáhat členským státům zlepšování jejich eh, výkonnosti v oblasti výběru DPH. Co tedy komise udělala? V uplynulých letech a co chce dělat v příštích letech? Pokud jde o legislativu, tak eh, zde se objevilo několik eh, myšlenek. Jednak je to mechanismus obrácené vracení DPH, pak je zde mechanismus rychlé reakce, což znamená, že pokud jsou zde nějaké přeshraniční případy, které nemohou být vyřešeny na úrovni jednoho členského státu, tak je možno používat o, požádat o uplatnění tohoto zpětného mechanismu. Pak je zde Eurofisk, což je síť mezi členskými státy, které si vyměňují cílené informace ohledně potenciálních potenciálně podvodných transakcích. A potom, vzhledem k tomu, že podvody v oblasti DPH nejsou omezeny pouze na Evropskou unii, je zde nutnost vyměňovat si informace i se třetími zeměmi, například s Norskem. Zde probíhají jednání. Když hovoříme o monitoringu, tak eh, komise má povinnost eh, podle nařízení 1553 lomeno 89 provádět kontrolu DPH, kontrolu výběru DPH podle článku 12. Pak je zde povinnost kontrolovat správní spolupráci v členských státech. Pak jsou zde iniciativy, které přijímají členské státy, aby přijala doporučení na boj proti podvodům v oblasti DPH a pak jsou zde také otázky evropského semestru. To jsou zprávy podle jednotlivých zemí a také pro Evropu jako takovou. Když se podíváte na všechna tato doporučení, tak vidíte, že jsou zde v podstatě tři věci. Nejdříve tedy zlepšit dodržování daňových předpisů. To znamená, že členské státy musí vytvořit strategie akční plány na zlepšení dodržování daňových předpisů a musí lépe využívat eh, nástrojů pro rizikové řízení. Dále je třeba posílit boj proti podvodům v oblasti DPH, lépe využívat existujících nástrojů pro administrativní spolupráci. A konečně také posílit kapacitu daňové zprávy, což znamená, že třeba posílit eh, klíčové funkce, audit eh, a tak dále. To vše musí být uspořádáno co nejefektivněji, co nejúčinněji. V tomto smyslu komise diskutovala s členskými státy o všech třech pilířích těchto doporučení. Teď pracují na akčním plánu, který zdůrazňuje priority jednotlivých doporučení a v bilaterálním kontextu členských států s komisí bude sledováno, zda tato doporučení jsou náležitě uplatňována. To je úkol pro následující roky ujistit se, zda to, co bylo doporučeno a rozhodnuto, bylo skutečně realizováno. Když hovoříme o tom, jak by komise mohla pomáhat členským státům v tom, aby dosáhly lepší výkonnosti, tak jsou zde různé nástroje. Ale jak jsem říkala na začátku, sami členské státy jsou zodpovědné za to, co dělají, takže pokud nechtějí implementovat doporučení, které existují, tak komise má zde omezenou roli. Nicméně pozbuzuje členské státy v tom, aby se podělili o své nejlepší postupy, protože v oblasti podvodu z DPH vidíme, že všechny členské státy v podstatě sdílejí stejné problémy, čelí stejným problémům. A tím, že se podělí o své zkušenosti a o možná řešení, tak je možno učinit kroky správným směrem. Další možnost je technická pomoc na požádání, což znamená opravdu zacílenou pomoc pro členské státy, aby se zlepšily například klíčové funkce, registrace, auditování a tak dále. Komise v současné době poskytuje technickou pomoc v rámci programových zemí, jako je Řecko a Kypr, ale dostali jsme také žádosti o pomoc ze zemí ohledně toho, jak odhadnout eh, VEDGAP, jak bojovat proti podvodům a tak dále. Kromě vlád členských států a daňových zpráv členských států je důležité také vyslechnout si podniky. Máme zde také takzvané VET Forum, Forum pro DPH. Chceme spolupracovat se všemi zúčastněnými stranami. Už mám jenom dva slajdy ve kterých bych eh, se s vámi ráda podělila o to, že kromě přijatých opatření je také důležité zjistit, zda jsou to užitečná či neužitečná opatření. Jak už bylo dříve řečeno, důležitý je také systém modernizace eh, systému DPH. To je pořád ještě na pořadu jednání. Další výzvy. Máme daňové úniky a vyhýbání se placení daní. Uh, úniky to je věc, eh, která je zde definována stejně jako vyhýbání se placením daní. My zde máme sdělení komise, které se týká těchto dvou věcí. V současné době se o tom diskutuje, pak je zde také sdělení z roku 2012 o 34 opatření, které je možno přijmout eh, v boji proti daňovým podvodům a podvodům, nebo tedy vyhýbání se placení daní. V současné době odhadujeme pouze daňovou mezeru, ten nedoplatek daní Máme pouze odhady a proto komise teď zahájila pracovní skupinu Fiscalis Projekt, kde se má připravit metodika pro členské státy, která bude společná, bude v jedné příručce, aby se všechny členské státy mohly zapojit. Děkuji za tento hluboký vhled do propastí problematiky DPH a souvisejících úniků. Je to vždycky velice zajímavé a důležité se tímto tématem zabývat. Na seznamu řečníků je pan Jens Gajer. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jednu otázku, která se týká možností legislativy nějakým způsobem omezit podvody z DPH. Ten mechanismus zpětného navracení, reverse charge, se tady eh, už několikrát objevil a eh, já jsem, eh, já jsem až dosud předpokládal, že tu existuje tedy tato možnost omezovat tímto způsobem podvody z DPH, ale teď to chápu tak, že, jednou z možností, že, že je to jedna z možností, která ale v žádném případě nestačí. Jaký co tedy ještě musí zákonodárci podniknout, aby e, na vnitřním trhu se zlepšila možnost bojovat proti e, daňovým podvodům? Jak je efektivněji omezovat? A druhá otázka. se týká evropského semestru. E, mně připadá poměrně povzbudivé, že e, myšlenky na to, jak překonat propast v DPH, jsou součástí e, evropského semestru. Tady komise sbírá zkušenosti s implementací v členských státech. Vedla tedy ta doporučení k tomu, e, že v členských státech se situace zlepšila? co to má potom za následek pro národní rozpočty a potažmo také pro naš, náš rozpočet. Děkuji. Já jsem se nyní sama napsala na řečnický seznam. Když o tomto tématu poslouchám, tak vždycky jsem tak trochu bezradná. Já bych se chtěla všech, všech vás zeptat, jaké jsou ty tři následující bezprostředně nutné kroky, které je třeba učinit. Pokud jde o ten přehled opatření, tak já myslím, že e, Eurofisk e, k tomu je možná dobré říci, že e, Německo se neúčastní Euro, Eurofisku. Takže tady chybí vlastně ten nejsilnější článek ve výměně informací. Německo se neúčastní. V výboru pro rozpočtovou kontrolu jsme o tom debatovali už několikrát. Možná by bylo dobré nám říci, kdo se Eurofisku účastní a kdo ne. Mohu začít rovnou s vámi, když se nehlásí nikdo další? A hlásí kolega Celer. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, vyslechli jsme si tedy jednotlivé eh, přednášky a naskytá se otázka, jestli vlastně tedy něco funguje, jestli můžeme dospět k nějakému výsledku. Eh, otázka vždycky je, jakou to má cenu. A je dobře, že dnes se toto slyšení pořádá a že jsme mohli takto hloub, dohloubky přemýšlet o tom, jak hledat řešení. Pokud jde o daňové otázky, tak já z toho mám ten dojem, že na jedné straně státy potřebují peníze, aby mohly financovat své veřejné výdaje a na druhé straně eh, miliardy eh, přicházejí na zmar, protože při vybírání daní jde každý svou cestou respektive, že tak, jak si nakupuje levně, abych tak řekl. Jako je to u modelů eh, boje proti daňovým podvodům u velkých koncernů, eh, který, nebo těch podvodných modelů, na základě kterých není vybíráno, není vybíráno vůbec nic. Eh, dochází ke značnému nárůstu online obchodu. V Německu, myslím, 30 eh, jednotlivých nákupů eh, se odehrává eh, na internetu. Kdo to kontroluje tam? A kdo, nebo jakým způsobem se vybírají daně z tohoto, nebo nevybírají? A pokud jde o vybírání e, příspěvků na základě hrubého národního důchodu, jakožto základu pro výpočet e, e, pro evropský rozpočet, tak tady také se postupuje velice rozdílně. Jak jsem také viděl u příspěvků, eh, které mají jednotlivé země odevzdat do rozpočtu Evropské unie, eh, tak tady si myslím, že nás čeká ještě mnoho práce v nadcházejících měsících, abychom na základě této analýzy dospěli k nějakému alespoň trochu transparentnímu řešení. Děkuji. Pan předseda Artuji, prosím. Merci, madame président. Děkuji, paní předsedkyně. Tady hovoříme o otázce, která je klíčová. Pokud jde o ty kolotočové podvody, které jsou hlavní příčinou podvodů a ztráty příjmu pro členské státy. Jak můžeme vyřešit tuto otázku? Neměli bychom vybírat DPH v poslední fázi, v okamžiku tedy uvádění na trh, protože Členské státy tedy vybírají DPH a někdy právě fiktivní přechod hranice umožňuje předstírat dodání nějaké fiktivní firmě a tím pádem je možno získat zpět DPH. Takže jak vypadá spolupráce mezi členskými státy, aby se vykořenil tento problém? Navážu na otázku pana Celera, pokud je o prodej na dálku. Normálně DPH tedy splatná v zemi, kde sídlí spotřebitel. A příslušná sazba je sazba země, kde tedy opět sídlí spotřebitel. Ale u prodeje na dálku se říká, že jakmile částka fakturovaná každý rok je nižší než 100 tisíc eur, tak eh, se přidržíme sazby země dodavatele. To může platit tedy pro internetový prodej nebo tedy prodej eh, jiný prodej na dálku, jinou formu prodej na dálku. Skutečně se kontroluje tento obrat, eh, výše obratu, protože podle mě žádná taková kontrola není prováděna. Jsou zde operace, které poškozují některé členské státy. Vielen Dank. Wir beginnen mit Frau Busing. Bitte schön. Paní, paní Busing, prosím. Um, Paní předsedkyně, dámy a pánové, pokud jde o vámi vznesené dotazy, pokusím se eh, nad tím trochu reflektovat, co mohou zákonodárci dělat. Již několikrát zaznělo, že systém DPH jako takový je systémem, který by měl být přepracován. Zelená kniha byla publikována již před časem a v ní je, jsou některá doporučení na posílení systému DPH, tak aby byl méně náchylný vůči podvodům. Je tu tedy příležitost a zároveň výzva pro komisi sanalizovat jednotlivá témata DPH. Třeba, když se podíváme na systém sazeb potřebujeme různé snížené sazby a sa, standardní sazby, jak, eh, jak se stavět k výjimkám a osvobozením. Druhý bod, jak by členské státy měly spolupracovat. Správní spolupráce je možná a je to do značné míry využíváno. Ale stále je co zlepšovat. Jednou z otázek, o které se v současné době hovoří, je, zda provádět například společné audity. Zatím to nepřipadá v úvahu za této legislativy, ale je to určitá možnost další. A pokud jde o legislativní možnosti, jednou z nich je Eurofisk. Mohu vám říci, že všechny členské státy se Eurofisku účastní. Eurofisk však se stává ze čtyřech pracovních polí, o podvodech eh, postup 442-100, eh, auta a letadla, dále trendy v oblasti DPH. Všechny členské státy se účastní těch polí 1 a 4, čili té observatoře a podvodu v těch dalších se účastní spíš tak kolem 25-26 států. Pokud jde o plnění doporučení v rámci evropského semestru, to představuje poměrně nové téma, evropský semestr i doporučení v oblasti daňové zprávy a e, potírání daňových podvodů. A komise bude bedlivě monitorovat, jak e, budou členské státy ta jednotlivá doporučení přijímat. Pokud jde o internetový prodej, prodej na dálku, to je opravdu složité téma, jak vědět, kde je způsobila platba DPH. Komise se zabývá možností řešení tohoto problému prostřednictvím například takzvaného mini one-stop shopu, kde se můžeme registrovat v jedné zemi a plnit tam všechny povinnosti. Zatím se to týká pouze několika transakcí, ale je to možnost dalšího postupu řešení všech těchto internetových a online eh, prodejů. Takže tolik, eh, myslím, odpovědi na základní otázky. Drei wichtigsten genau zum Thema Eurofisk pak to byly ty tři nejdůležitější na účastníky v Eurofisku. Pokud jde tedy o to, jestli Německo je členem nebo ne, Německo je členem eh, té, toho pracovního pole 1 a 4 a u těch dalších jsou pozorovatele. Čili zatím sledují, jak to funguje a co eh, to představuje, co by představovalo pro jejich státní zprávu účastnit se. ale rozhodně se na tom podílejí v tom smyslu, že vědí, co se tam děje. A řeknete nám, co jsou to ty oblasti 1 a 4? Eh, Takže čtyřka. To jsou ty karuselové nebo koltočové podvody. To je ta jednička a čtyři, čtyřka je observatoř DPH. To jsou eh, tedy ty složky, které se zabývají novými trendy eh, v podvodech s daní z přidané hodnoty. Finalement, la fragmentation de l'espace. Konečně roztříštěnost daňového prostoru. To je požehnání pro všechny podvodníky. S legislativami, které jsou odlišné zemi od země, se sezbami, které jsou různé zemi od země. Neměl by parlament vyvíjet tlak na členské státy, aby došlo k určitému přiblížení. Pokud zde nebude politická integrace, tak se nebude efektivně bojovat proti daňovým podvodům. Also, willkommen im Club derer, die an my patříme do klubu těch, kteří už se touto otázkou zabývají eh, několik let, možná i desetiletí. Každopádně pan Cvikl nyní. Ano, k pár otázkám, pár připomínek ze strany auditora. Není to žádný oficiální postoj, ale předběžná reakce. Klíčová otázka. Jaké by měly být ty tři další nejdůležitější kroky? Na základě našeho auditu bych řekl za prvé na poli DPH zúraznit, co jsme říkali ve stanovisku 2 z roku 2005. To znamená na je, musíme reagovat na slabiny identifikované parlamentem, radou a e, soudním dvorem v předchozím stanovisku. A vlastní zdroj založený na DPH, jak e, řekl pan Lenner, je stále komplexním návrhem, ale méně komplexním než stávající báze vlastních e, zdrojů a DPH. Takže to jsou důležité body, které můžeme převzít v rámci další debaty. A pak samozřejmě je důležité, když budeme mít důležitý základ, tak jak eh, zvážit, jaký bude podíl těch eh, zdrojů DPH do evropského rozpočtu. A tím se dostáváme k HND. Klíčová otázka, klíčová debata klíčový bod, který předložíme v rámci výroční zprávy tomuto parlamentu, je zda všechna doporučení, která byla v naší mimořádné zprávě o data HND, zda se opravdu implementují, anebo může dojít k opakování toho, co se stalo v loňském roce. Já se shoduji se zástupkyní Eurostatu, že to byla výjimečná situace. Je tu ta fiskální mezera, me, mezera ve výbě DPH. Jsou to zejména některé druhy obchodu, elektronického obchodu, 63 miliard eur, nějakých 23 eh, milionů se vybírá tímto způsobem prostřednictvím elektronického obchodu, internetem. Je potřeba přijmout kroky na úrovni Evropské unie, ne na globální úrovni, protože když k obchodu dochází v, v rámci cloudu, tak potřebujete nějakého eh, cloudového daňového administrátora. ještě další prvky týkající se podvodu v oblasti DPH. Hodně z toho, co bylo dnes prezentováno, probírají auditoři se službami komise. Existují doporučení, která, když se implementují třeba CP42, která by okamžitě snížila příležitost k podvodům. Ale bude potřeba ještě více kroků. A krize ukázala, že členské státy mají vůli spolupracovat a správní spolupráce je tím posílena. A parlament a komise by měly této příležitosti využít. Sagen Sie uns noch, was, was das Řeknete nám ještě něco k tomu, eh, jaká je procedura, nebo co je to procedura 42? Ano, ten eh, postup eh, CP42, to jsou vlastně e, slyšení postupy, které jsou e, tedy něco, co je, projde e, přes letiště, pak se to dostane Eh, do nějaké země vývozu. My jsme zjistili, že něco bylo eh, dovezeno do země X, pak vyvezeno do eh, země Y, ale v zemi Y se ne, nedeklarovala DPH. A CP42 je postup, který umožňuje rychleji dostat to zboží přes celní postupy na základě ověření, že jsou to důvěryhodní dovozci že to je určité posouzení rizik ve vztahu k těm dovozcům, a nebo mít eh, prostě ručení, společné ručení. To všem rada nepřijala. A že to je prostě uvolněno potom v místě eh, mm, přiznání těch daní. Je to možné, ale je to složitější eh, debata. Je to určitý postup tedy, který mohou používat důvěryhodní dovozci, ale může to být zneužito a pak to vede k těm ušlým 29%. Děkuji. Náš host pan Kalfin musí pryč v 18.30, takže já dám slovo už jenom krátce paní Štátl Weber a potom eh, předáme slovo rovnou panu Kalfinovi. Takže paní Štátl Weber, prosím. Děkuji paní předsedkyně. Velmi stručně, protože hodně už zaznělo. Musí eh, se stát tři důležité věci. Musíme v Eurostatu implementovat procesní doporučení účetního dvora, což znamená, že musíme být rychlejší, jak jsem již nastínila, bez jakýchkoliv kompromisů v kvalitě. A správně náleží, oprávněně byla kritizována e, ta zdlouhavost některých postupů, máme ještě nedořešené otázky až 13 let zpátky, ale v řadě případů to dává smysl, protože teprve po několika letech jsou ta národní data dostatečně stabilní, aby se na základě nich dala stanovat e, výše daně. V příštím cyklu se budeme snažit nepřekračovat tuto lhutu čtyř či pěti let, takže dojde k dramatickému zkrácení oproti stávající situace. Předběžnou podmínkou je však plná spolupráce a kapacita členských států, připravenost řešit výhrady daleko rychleji než do posud. Takže budeme rychlejší, ale nebudeme dělat žádné kompromisy, pokud jde o kvalitu. Třetí bod, měli bychom zintenzivnit proces peer review, protože statističtí odborníci z členských států eh, se musí přesvědčit, že data jsou vyčerpávající, spolehlivá eh, a eh, srovnatelná. Takže ta daň na nich založená je spravedlivá. A, takže náš eh, proces celkový se zrychlí prostřednictvím intenzifikace peer review. To je náš úmysl pro příštích několik let. Děkuji a nyní pan kolega Kalfin jako člen skupiny na vysoké úrovni. Prosím, máte slovo. Thank you very much, uh, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Gresle, pane Artuji, vážení kolegové, vážení spoluspravodajové, já se pokusím hovořit velmi stručně a informuji vás trošku o tom, co se děje v pracovní skupině na vysoké úrovni pro vlastní zdroje. Domnívám se, že tato debata je velice relevantní a musí pokračovat. Nejde tady pouze o opravování současného stavu s DPH hrubým národním důchodem eh, a tak dál. Jsem si jistý, že kolegové z komise eh, i z účetního dvora se snaží, jak nejlépe umějí, aby maximalizovali příjmy a aby systém fungoval e, co nejlépe, jak je v jeho možnostech. Domnívám e, se, že ale problém je v tom, že existují systémové nedostatky ve složení příjmů pro evropský rozpočet. Chtěl bych se e, v následujících deseti minutách soustředit právě na toto. Proč je současný systém problematický? protože eh, jednak eh, tu máme neudržitelnost evropských politik. Abych uvedl několik příkladů. Teď se debatuje o Junkrově plánu a o tom, jak bude financovat. protože kdykoliv dojde k nějakému novému vývoji, eh, tak v evropském rozpočtu není žádný prostor na to, abychom tento vývoj řešili a patřičně ho financovali. Dalším příkladem je záruka pro mládež, která byla nastavena na dva roky ze současného víceletého finančního rámce a pak se má rozhodnout Eh, jak to bude pokračovat dál a tak dále a tak dále. Těch příkladů je hodně, vy jich také jistě znáte hodně. Jsou to politiky, které nema, eh, nemají zajištěné financování z evropského rozpočtu. Za druhé, v, národním rozpočtu, v národních rozpočtech panuje nejistota. Žádný členský stát na začátku fiskálního roku neví, kolik zaplatí příští rok do evropského rozpočtu. A to za prvé, protože jsou určité nesrovnalosti mezi fiskálními postupy na národní a evropské úrovni. A za druhé, proto, že počet eh, plateb, včetně opožděných plateb, rest a likide a tak dále, e, vlastně znamená, že těžko uvolňovat další zdroje z národních rozpočtů. Domnívám se, že žádná země na začátku roku neví, kolik bude přispívat do evropského rozpočtu na konci roku. A to je obrovský problém. A za třetí e, narůstá problém s platbami. Je čím dál více rest a likide navyšuje se část, navyšují se částky, které má komise proplatit a pouze to odkládá. Členské státy už rozhodly, že komise má eh, tedy proplatit platby za eh, příslušné projekty. Zkrátka ten současný systém má mnoho nestabilních prvků, které vytvářejí nejistotu. Eh, jaké jsou důvody? Důvodů současné situace můžeme zmiňovat mnoho, ale zejména jde o nedostatek zdrojů v národních rozpočtech. A kvůli nedostatku zdrojů v národních rozpočtech potom národní zákonodárci hledají nejrůznější způsoby, jak minimalizovat své příspěvky do evropského rozpočtu. Víme, že normálně v rámci víceletého finančního rámce členské státy rozhodují jednomyslně o závazcích a úrovních plateb, velice dobře vědí, jaké ty částky jsou a zároveň v průběhu let evropský rozpočet zůstává hluboko pod maximem 1,23 hrubého národního důchodu, tak jak bylo stanoveno směrnicí o vlastních zdrojích před několika lety. Takže evropský rozpočet je podfinancován ze značně pochopitelných důvodů, které, kterými je zejména nedostatek zdrojů v národních rozpočtech v době finanční krize. To vede k nacionalizaci eh, politik. Jsou, je, probíhá tu debata o žistre tour, kterou tady nechci otevírat, ale mnoho zemí hledá spíše národní řešení, než řešení financované z evropského rozpočtu v době krize což je přístup, který je nejmenším diskutabilní co do efektivity. Potom Evropská unie nemá dostatečně viditelný přínos. Debata o Gistertur v podstatě ignoruje celou řadu hodnot Evropské unie, které nelze vyčíslit v penězích. Takže je velice těžké kalkulovat peněžní toky oběma směry a nějak přesně stanovit přínos pro členské státy. Hodně se debatuje o různých typech zdrojů pro eh, evropský rozpočet. A jedním z problémů je to, že zdroj založený na hrubém národním důchodu, eh, který měl být dodatečný původně, když byl eh, vymyšlen, je dnes prakticky velkou část, nebo tvoří dnes většinu plateb do evropského rozpočtu. Problémem ale není pouze malé procento z opravdových vlastních zdrojů. Pak jsou tu určité otázky ohledně metod výpočtu eh, na základě DPH i na základě hrubého národního důchodu. Je tu obrovský problém s transparentností systému financování evropského rozpočtu. Já si myslím, tedy společně s mými dvěma kolegy, že je velice těžké vysvětlit evropský rozpočet srozumitelným jazykem. Tedy eh, kolik každý občan platí do evropského rozpočtu a proč. Ten systém není efektivní v současnosti a postrádá flexibilitu, se kterou by mohl reagovat na nové vývoje. Evropský parlament jistě dostane na stůl eh, návrh týkající se rozpočtu eurozóny. Tady byl eh, eh, vytvořen instrument CCI, Barozovou komisí, a ať už to bude toto nebo něco jiného, tak tady bude celá řada problémů, o kterých bude třeba diskutovat. Udržitelnost eh, měnové zóny samozřejmě si žádá odpovědi na rozpočtové otázky a jak jsme zažili v uplynulé krizi, eh, evropský rozpočet není způsobilý nebo nemá na to, aby takovéto problémy řešil. Jak tedy ty problémy nakonec vyřešit? Všichni vidíme, že současný systém je neudržitelný a netransparentní. Je to systém, který zrovna nedává důvěru členským státům a jejich rozpočtům. Skupina na vysoké úrovni pro vlastní uh, zdroje hodlá do závěrečné zprávy napsat, že je zapotřebí si zodpovědět na několik eh, principů eh, evropského rozpočtu, jako je jednoduchost, demokratická odpovědnost, spolehlivost a další. To jsou principy pro každý rozpočet, včetně toho evropského. Kromě toho musíme eh, zkoumat zvláštnosti Evropské unie, soustředit se na přidanou hodnotu Evropské unie, Eh, omezit úzké vlastní zájmy, vzít eh, do, úvahu, do úvahy eh, finanční suverenitu členských států a subsidiaritu, jak to zmínil pan Levandovský. Samozřejmě nejde o žádný přenos fiskálních pravomocí který by se pojil se změnou financování Evropské unie. A není to žádný skrytý pokus navýšit evropský rozpočet. Eh, hovoříme tady o eh, jaksi stabilním evropském rozpočtu a nikoli o větším evropském rozpočtu musíme zajistit, aby národní vlády měly kontrolu nad evropským rozpočtem, ať už ten výsledek bude v číslech vypadat jakkoliv. Eh, nyní probíhají zhruba tři postupy souhlasu, nebo tři postupy, nejenom souhlasu, ale jsou to postupy, kdy národní vlády dávají zelenou rozpočtu. U eh, víceletého finančního rámce, u každoročního rozpočtu a také u plateb, eh, které jsou splatné v průběhu roku. Takže v žádném případě není potřeba tří rozhodnutí členského státu u těch stejných částek, které mají být zaplaceny do evropského rozpočtu. Jedno rozhodnutí, eh, které by vyžadovalo jednomyslnost, nijak neuškodí potenciálu členských členských států kontrolovat, co se děje s evropským rozpočtem. Dále je zapotřebí vytvořit právě fiskální instrumenty, které by se daly využívat v eurozóně. To teď nechám stranou, přestože v debatách eh, skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje to experti několikrát nadnesli. Musíme tady hledět trošku dále a zkoumat dodatečné potřeby a dodatečné funkce evropského rozpočtu. Důležité také je, abychom zajistili stálý přísun nezávislejších a e, pravějších vlastních zdrojů u e, těch zdrojů e, na hrubém národním důchodu a DPH. Některé členské státy říkají, že e, u toho hrubého národního důchodu to vlastně není vlastní zdroj. Ano, ale pokud by to byl vlastní zdroj, pak Evropská unie by musela mít nad rozpočtem poněkud větší pravomoci a v současnosti nemá žádné. V podstatě všechno prochází přes národní rozhodování. Ať už budou vytvořeny jakékoliv nové nástroje, už končím, jen jsem chtěl zmínit některé nové kandidáty na zdroje příjmů, tak dospěli jsme k velice eh, citlivé otázce slev, úlev, rabatů. To je základní bod celé diskuze. Já jsem si naprosto jistý, že zákonodárci v členských státech i na evropské úrovni by si uvědomili, že by bylo přínosné změnit současný systém na jiný systém, kde by evropský rozpočet byl autonomnější a hladší finanční systém. Problém ale je v tom, že existuje celá řada úlev a různých výjem, výjimek v evropském rozpočtu, které jsou naprosto nevysvětlitelné. Zkrátka není, jak je vysvětlitelné vysvětlit. Jsou pouze výsledkem mocenských her e, v Evropské radě. Mnoho členských států tedy není ochotno vůbec e, hovořit o zjednodušování DPH, eh, což si myslím, že byl velice rozumný návrh komise v předchozím eh, víceletém finančním rámci, a to proto, že to souviselo s, s daňovou slevou pro Spojené království. Takže kdykoliv se dostaneme k otázce eh, úlev, tak tato, to, o tom se ty diskuze točí neustále. Byl to také návrh komise změnit ty slevy na paušály a postupně je odbourat. A určitě si dokážete představit, proč členské státy to odmítly bez jakéhokoliv odůvodnění. A odůvodnit to nemohli, protože ty slevy se odůvodnit nedají. Jak si jsou tedy další kandidáti na potenciální další zdroje příjmu? Myslím, že se musíme zaměřit na oblasti, kde Evropská unie e, vytváří přidanou hodnotu a tudíž v nich dává smysl vybírat daně protože Evropská unie vytváří více bohatství. Takže toto bohatství by bylo možné zdaňovat a e, tyto prostředky dále investovat do zvyšování potenciálu trhu. Pak to máme samozřejmě cla, to je zdroj, který existuje. DPH to je potřeba zjednodušit. A je mnohem lepší je zjednodušit, než se pouštět do diskuzí o regresivním zdanění. Já vím, že některé členské státy by byly zdaněny e, výše, ale i to si myslím, že je lepší, než zase ten naprosto nepochopitelný systém výpočtu e, zdrojů z DPH. Pak je tu ještě jedna další hodnota, kterou by mohl vytvořit digitální trh. Pan Rybik hovořil o politice spekter eh, nebo frekvencí. Já se ale obávám, že přidělování frekvencí a by nefungovalo v souvislosti s evropským rozpočtem, protože některé členské státy už to mají vyřešené a je to zdroj pro národní rozpočty ve většině zemí. Takže to už je pase. Eh, frekvence už nejsou k dispozici jako zdroj. Ale eh, zase to, že dochází k vytváření bohatství vlivem vnitřního trhu v digitální ekonomice, by mohlo být kandidátem. Emise CO2, to už tu bylo zmíněno, zase s tou výhradou, kterou eh, zmínil už Januš, Daň z finančních transakcí byla také dobrý nápad, a to zejména v té podobě, jakou navrhovala komise. To ale tady se vlastně nedebatuje, tady bych nesouhlasil s panem Levandovským, zda je to evropský nebo národní zdroj. Je to národní zdroj. Ale dvě třetiny by se přeposílaly vlastně do Evropské komise, jak bylo navrženo, a tím by se snižoval příspěvek do národních rozpočtů. Takže e, ten čistý zisk by vlastně e, vznikal v národních rozpočtech a ne v tom evropském, ale evropský rozpočet by byl autonomnější. Takže eh, uvažovat o těchto eh, typech zdanění je velice opodstatněné. My budeme i nadále na našich schůzích pracovat v rámci skupiny na vysoké úrovni a začneme právě úvahami o plusech a minusech jednotlivých eh, těchto kandidátů na dodatečné zdroje. A nakonec mé hlavní sdělení, zkrátka Stávající systém e, není dobrý z hlediska členských států ani z hlediska evropského rozpočtu. Musíme ho změnit a jsou způsoby, jak ho změnit. Ale tato diskuze musí být e, diskuze politická. Mnoho členských států e, tuto diskuzi udržuje na úrovni expertů, což znemožňuje skutečně politické rozhodnutí. A proto Evropský parlament i národní parlamenty budou v této debatě velice důležitými faktory. Děkuji. Merci, Děkuji. Děkuji, pane Kalfine. Děkuji za vaše poznámky. My je pocitujeme jako velmi relevantní. Je pravda, že nevím, jak to vypadá u výboru pro rozpočtovou kontrolu, ale v rozpočtovém výboru, když jste členy, tak není snadné vysvětlit občanům, co za práci tady vlastně děláme. Je to velmi citlivé. A občané povinnosti určitě jsou, nebo občanství je spojeno s tím, kde platíte daně. Když platíte daně na jednom místě, tak cítíte, že patříte do tohoto společenství. Když je to na úrovni Evropské unie, tak je to něco jiného, ale nesmí to být tedy další daň navíc. Takže máte ještě pár minut, pane Kalfine, abyste zodpověděl eventuální dotazy. Pan Maňka, prosím. Děkujeme. Děkuji. Já jsem spokojen s tím, co pan Kalfin řekl zcela, eh, mu dávám za pravdu, ale chci se vrátit k jedné věci. Pokud jde o daně z eh, CO2, pan Levandovský řekl, že by to mohlo být dvojité zdanění. Na evropské úrovni existuje uhlíková daň ve Švédsku, takže ta by pak padla, nebyly by dvě daně, nebylo by dvojité zdanění. A mimo Evropskou unii neexistuje, takže by to bylo v souvislosti s dovozem tak, aby nedošlo ke dvojímu e, zdanění. Byl bych rád, aby se to přeskoumalo, abychom neříkali, je tu problém a vůbec to neřešit. Tahle daň má v značné množství zastánců i ve vědeckých kruzích. Měli bychom zanalizovat, jestli ji nelze využít. Děkuji. Merci. Děkuji. Pan Zeller. Ja, vielen Dank. Ich will nur bestätigen, Děkuji, já bych chtěl jenom potvrdit eh, ty problémy, které vyjmenoval pan, Canfil, pan, pan Canfil, Kalfin. A my nemáme mnoho času na to, abychom dospěli k řešení. Dnes eh, dopoledne jsme například eh, řešili situaci ve strukturních fondech a fondech soudržnosti. Tam jsou často nesplacené účty z minulého období ve výši 20 miliard. A pokud jde o N plus 2 nebo N plus 3, tak tato pravidla ještě nekončí a to znamená, že jednotlivé státy mohou stále ještě své účty prezentovat z, té, z toho minulého období do roku 2013. My už jsme ale mezi tím v dalším období, už rok a půl a e, úkoly, které vznikají v této, e, nebo projekty v tomto období potřebují také finanční základ. E, Strukturní fondy a fondy soudržnosti jsou jedněmi z hlavních finančních bloků. Ty projekty e, ještě neběží a my tady máme manevrovací prostor k tomu, abychom splatili staré účty, ale tím tu horu hrneme před sebou do roku 2019, tedy na konec současného finančního rámce. Takže už jsme tu chybu vlastně možná udělali, e, když jsme ustoupili radě a vznikla díra mezi finančními závazky a platebními prostředky a, a ta je 50 miliard a my jsme to připustili. Takže na jednu stranu před sebou suneme horu eh, finančních plateb, eh, které vlastně spadají do minulého volebního období a e, rada nelení a formuluje nové závazky. Ať už jde o makrofinanční pomoc Ukrajině ve výši miliard, ať už jde o navýšení e, prostředků na e, problém uprchlíků a všechno možné, co si můžete vymyslet. A to na základě aktuálního dění na to ale nejsou vůbec žádné finanční prostředky, žádné, žádný finanční základ v současné rozpočtové situaci. Proto si myslím, že až budeme hovořit o rozpočtu na rok 2016, bude to eh, velice rozhodující rok eh, ohledně toho, zda jsme opustili naše závazky, eh, nebo zda je budeme moci splnit, či ne. Tady budeme muset upřímně si říci, že toto musí někdy skončit, protože ten současný systém, eh, který stále běží, eh, vytváří rozpor mezi nároky a tím, co reálně jsme schopni proplatit z toho, co v těch příslibech bylo formulováno. K tomu členské státy nebo eh, regiony, které dostaly předfinancování, čekají eh, rok, dva, tři na eh, doplatky, takže si myslím, že se bude ztrácet zájem o, bude, bude klesat zájem o evropské projekty, jestliže financování je velice nejisté v konečném důsledku. Děkuji, nevidím další žádosti o slovo. těch vlastních zdrojích. Oni tady byly, to byly ty celní poplatky před rozšířením, to představovalo 50% rozpočtových zdrojů. A pak, když se vyjednávají dohody o volném obchodu, to je sice hezké, ale mizí tím celá. A teď už je to stěží 10% ale máme tu také environmentální závazky, které zvyšují náklady toho, co se děje uvnitř Evropské unie a necháváme na trh dostávat produkty, které nejsou svazovány stejnými environmentálními omezeními v místě výroby, takže je těžké si představit uhlíkovou daň na, z dovozu někde na vnější hranici Evropské unie. Jistě, někdo může říct, že je to protekcionismus ale chceme také vytvořit pracovní příležitosti a podmínky tomu, aby ti, kteří investují v Evropě, měli šanci být konkurenceschopní. A nevím, kdyby existovala tedy CO, daň CO2 z dovozu, pak některé vnější třetí státy, eh, jaké by byly situaci. Pokud jde o financování, já se domnívám, že komise pod vedením pana Junkera si eh, představuje eh, investiční eh, plán, fond strategických investic. Záruka je financována dávkou z programu Connecting Europe Facility a Horizon 2020. Což samozřejmě vyvolává určité frustrace mezi námi poslanci. A Pane Kalfin, ještě vám dávám slovo na závěr, na schrnutí. Děkuji vám, pane předsedo. Já se stavím velmi vstřícně k um, eh, daním se odvěz dovezených, na dovezené zboží, zvláště když to bude na dovezené domácí produkci, tak to musí být i na dovezené, aby nedošlo k nevyvážení eh, z hlediska produkce vnitřní a vnější. Ale musí to být eh, prověřeno také z perspektivy našich obchodních dohod. Ale je to jeden z kandidátů, nad kterými se budeme zamýšlet. Máte pravdu, pane předsedo, že pokud jde o omezení rozpočtu, ať už máme jakýkoliv plán, například Junckerův investiční plán nebo jiné plány, tak jenom přeskupujeme pořád ty stejné částky a snažíme se dělat víc věcí se stejnými prostředky, což tím, myslím, nemůžeme dostatečně zvýšit jejich efektivitu, takže něčeho se budeme muset zříci. A to pak může být v rozporu s tím sedmiletým plánem, sedmiletým obdobím, například zvláště tím stávajícím, kdy poprvé máme snížení fondů, takže flexibilita je opravdu minimální. Ať už to bude cokoliv, třeba pan Cele zmínil uprchlíky nebo zemětřesení v Nepálu, víme, co se děje. E, výzvy v ruské solidaritě rostou. To jsou všechno věci, které jsou nepředvídatelné v době, kdy se rozpočet přijímá. Pak buď vytvoříme více flexibility, nebo bude existovat nějaký podpus, eh, postup, jak změnit rozpočtové priority, což podle stávajícího rozpočtového postupu možné není. Závazky a platby mezi nimi existuje mezera, tím, že evropský rozpočet nemůže jít do rozpočtu, ale tím, že se protahují, prodlužují a odkládají platby, tak de facto je to deficit. Když se ty částky zvyšují, tak je to znepokojivé. To znamená, že celý ten proces se trošku začíná vymykat eh, kontrole. Nemyslím, eh, že tohle by bylo řešení. Čili potřebujeme nejenom nové zdroje, ale také se blíží revize víceletého rámce a myslím si, že tam by měly být zváženy důležité otázky z hlediska postupu a způsobu přístupu k víceletému eh, řízení zdrojů. Merci, monsieur Calvin, vos propos sont très encourageants. Děkuji, pane Kalfine. To je opravdu velmi pozbudivé pro nás, europoslance, a určitě budeme muset jednat rozhodněji. Budeme muset jasně říci, co očekáváme od vlád a členských států. Parlament eh, už apeloval na to, že je třeba jít směrem k vytvoření skutečného evropského rozpočtu. Vy jste se zmínil o eurozóně ale není evropský mechanismus stability začátkem rozpočtování eurozóny, protože se zde vlastně mutualizují, dávají dohromady nadměrné dluhy. You, uh, Spojujeme, spo, slučujeme dluhu, dluhy, ale problém uh, je s fiskálními transfery. Vím, že mnohé členské státy nechtějí vůbec tuto otázku otvírat. Ale opravdu tyto transfery by mohly probíhat v rámci evropského rozpočtu. Mělo by to být součástí evropského rozpočtu, která by byla použita pouze na základě potřeby. Ale pouhým zvládáním dluhu to není možné. Musí být i možnost transferu. Pokud tedy chcete po členských státech, aby dodržovali striktní fiskální podmínky. Cítíme tady u vás určité spojenectví a děkujeme vám za to. Děkujeme za to, že jste přišel a děkujeme za vaše slova, která jsou pro nás opravdu velmi pozbudivá, abychom usilovali o větší politickou integraci. A teď tedy přistoupíme k závěrům a slovo mají spoluspravodajové, tedy pan spravodaj Levandovský, který je zároveň spravodajem i spoluspravodajem. Děkuji, bylo to velmi vyčerpávající slyšení. Velmi cenné příspěvky, ale také cenná ponaučení z minula. Tendence reformovat příjmovou stranu. 20 let se nic nezměnilo, ale ve skupině na vysoké úrovni máme velmi zkušené politiky, včetně pana Kalfina. Parlament je odhodlán hájit náš svatý princip daňové neutrality a daňové svrchovanosti členských států, ale my se musíme obrátit na člověka na ulici, musíme ho přesvědčit, musíme přesvědčit občany o evropském rozpočtu, o jeho přidané hodnotě, o jeho viditelnosti a musíme je přesvědčit o tom, že toto je ta správná cesta směrem k reformě příjmové strany rozpočtu. Takže komunikační schopnosti jsou zde stejně důležité jako obsah. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. Na povolení nebo se souhlasem paní předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu vám chci říci, že zítra, promiňte ještě, paní Ayala Sender Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem jen poděkovat za to obrovské množství údajů a také za to spojenectví, jak velmi dobře eh, říkal pan Artui, které se zde navazuje. Teď eh, pan Kalfin je takovým mluvčím, eh, naším mluvčím ve skupině pro vlastní zdroje a děkujeme také komisi, Eurostatu a tak dále za to, že vyvinula úsilí, aby nám poskytla informace, abychom se na to mohli podívat z hlediska kontroly rozpočtu, abychom mohli pracovat všichni společně, především na tom, aby členské státy dělali lépe to, co dělat mají, to znamená spolupracovali, poskytovali více informací. A dobrá zpráva je, že jsou zde určité pobídky, určitá motivace, že jejich rozpočty se zlepší, jejich příjmy se zlepší právě díky pomoci, které poskytne členským, kterou poskytne členským státům Evropská unie. A to právě občané chtějí slyšet. Když zde máme nějaké dobré zprávy, tak je chtějí slyšet. A nejen vždycky ty špatné zprávy. Já si myslím, že toto slyšení určitě se může tímto způsobem prezentovat. Děkuji. Máme se tedy řadu slyšení, které jsou, která jsou velmi živá. Já tedy děkuji za toto společné slyšení výboru Kont a Bud. Děkuji také našim expertům, kteří nás přišli osvítit a kteří nám pomohli lépe pochopit problematiku. Uvědomujeme si, že to nebude snadné. Ale v této oblasti, stejně jako v jiných, doufám, že jednoho dne budeme moci říci, nevěděli jsme, že to není možné, tak jsme to udělali. Takže pro členy rozpočtového, nebo výboru pro rozpočtovou kontrolu zítra ve výboru pro rozpočet eh, bude prezentace schrnutí první série trialogu z 21. dubna a členové výboru KONT jsou zváni na tuto prezentaci. Mělo by to být v 11.45, pokud bude vše probíhat dle plánu. A já za to nesu zodpovědnost. Dnes jsem tedy nebyl příliš odpovědný, moc afektivní, protože jsem se dostal do skluzu, ale paní Gresle to dohonila a bude to v sálu ASP 1G3, takže zítra dopoledne. Myslím, že tímto můžeme uzavřít, paní Gresle? Ano? Chcete k tomu něco dodat? Dobrý večer, dobře, tak hezký večer.